Okay, colleagues, can I bring the... Kolegyně a kolegové, budeme začínat. Nejprve se chci zeptat, jestli jste schopni přijmout pozad jednání, pan Kramer. Geändert wurde. Já nejsem spokojen s tím, jak se ta agenda tak narychlo mění. Na posledním zasedání jste tlačil vy už na to, aby se všechno odhlasovalo. Já jsem vám tehdy říkal, že některé ty politické části nejsou ještě hotové, pak se všechno e, zrušilo a najednou na nás rada a komise tlačí, aby se stihly alespoň ty technické části, aby se to stihlo do konce legislativního období. Mně se ale nikdo například neptal, zda my jako frakce s tím souhlasíme a mně to nepřipadá jako spravedlivé. Slyšel jsem, že se dohodli koordinátoři, pak jsem slyšel, že v různých frakcích jsou na to různé názory a pak jsem se dozvěděl, že e, máme e, hlasovat zítra Ovšem, tak já bych navrhl, abychom hlasovali o tom, zda budeme vůbec hlasovat. Dobrá, já to vysvětlím. Dostali jsme od velké politické skupiny žádost, aby se to odložilo. Zeptal jsem se EPP a liberálu a oni s tímto odložením souhlasili. Následně jsem všechny informoval o tomto odložení a vím, že chtěli odložit všechny agendy, nejenom některé. A z toho důvodu jsme se tak rozhodli, pan al musím jenom velice stručně, jestli mohu. Já jsem sám dostal žádost o to, aby byla odložena aby byl odložen můj materiál, jak si, abychom došli k dobrému kompromisu. Možná v tuto chvíli je to politicky citlivější, ale myslím si, že bychom neměli uspěchat ani tu technickou část. A musíme se pořádně zabývat kompromisními návrhy. Některé byly předloženy minulý týden a zdá se, že měly většinu. Takže ještě jednou opakuju, že nejsme připraveni hlasovat zítra. Jinak bychom museli hlasovat proti kompromisnímu návrhu a to by byla škoda. Když se podíváme na veškerou práci, kterou do toho vložil zpravodaj. Takže navrhuji, doufám, že kolegyně a kolegové s tím budou souhlasit, abychom se na to dali ještě pár týdnů a pořádně se podívali s klidnou hlavou na celou agendu. A potom bychom mohli hlasovat, řekněme, v prosinci. Pokud v tom tedy pokud všichni budou souhlasit. Můžeme se tedy ještě jednou zamyslet nad těmi technickými otázkami. Děkuji. Chce pan Kuhn vystoupit? Nebo vystupujete za pana Groše? Greens are demanding of... Zelení chtějí hlasovat o agendě. Já jsem to vysvětlil. Pan Al-Hadrawi chtěl, aby hlasování bylo odloženo. Pan Groš, prosím. If we postpone, we postpone everything. Pokud se to oddálí, tak se musí odložit všechno. A co se týče prosince, tak vám můžu vlastně zítra říci, jaký máme postoj jako Evropský parlament. Dosud jsme k tomu přistupovali jako k balíčku, možná, že změníme do prosince názor, ale musí to postupovat demokraticky, takže se nejprve musím zeptat svých kolegů, jak se k tomu staví. No já bych doufal, že do prosince budeme schopni hlasovat o všech zprávách. Jsou tam tři týdny na to, abyste si to dali do pořádku. Pan Rejke, prosím. Děkuji. Já jsem eh, si vyslechl to, co říkal náš koordinátor, jenom jsme chtěli říci, že je to prostě balíček a že se nemůže dělit. Že tam je určitá interakce mezi technickou a politickou stránkou a legislativně by nemělo smysl hlasovat o jednom a ne o druhém. Já nechci předbíhat výsledky kompromisních návrhů. Já vlastně, vím, že možná ještě potřeba trochu času, byť mi to může být líto, tak prostě to tak je, ale oddělit hlasování, to by nebylo žádoucí. Ten balíček prostě musí zůstat balíčkem. Nemůžeme z eh, jedné části jednu část obětovat nebo z ní udělat nějakého vězně. Pokud souhlasíte s pořadem jednání, tak jsem chtěl, abychom hlasovali 17. o železničním balíčku ráno a potom ještě stále bychom udělali odpoledne zprávu pana Bacha. Já vím, že tady potom ten den tam bude hodně hlasování, ale co se dá dělat, to je život. To bych tady v tuto chvíli navrhnul. Pan Kramer, prosím. Takto, je zde víc než 4 tisíce pozměňovacích návrhů. Kdyby se tento balíček byl rozdělil a postupně jsme ho odhlasovávali, víte, ono ostatně jsme sem nedávno přidali složitou technickou část, protože ty si, Brian, tlačil na to, abychom eh, hlasovali zítra, takže jsme to nestihli. A upřímně řečeno, e, jsou to v zásadě velmi rozdílné věci, ta technická část a ta druhá. Ta technická část v podstatě není problematická, ta druhá část problematická je. Velice. Ale právě proto mě to tak rozčiluje. Jsme, je nás pět frakcí, ne tři. Nemůžeme zohledňovat jenom ty tři. A upřímně řečeno, to vaše e, rozhodnutí a e, to, co tady říkají ostatní, my s tím nesouhlasíme. Co když ani do 17. se to nestihne? Co bude potom, když eh, rada skončí nebo dokončí do konce tohoto legislativního období pouze tu technickou část? Tak to bude všechno, jako je teď. Nestihne se vůbec nic. Já nevím, proč alespoň eh, si necháme toho eh, vrabce v hrsti nežli holuba na střeše. Proč nevyřešíme alespoň ten železniční sektor? Samozřejmě u těch ostatních víme, že jsou problémy a budeme od nich hlasovat, ale aby se to nutně dogmaticky svazovalo jedno s druhým, to nám ničí veškerou práci. Bohužel ale nemáme na nic čas, protože budou nové volby a pak tento parlament skončí. Já nesouhlasím ani s tou procedurou, ani, říkám teď, s obsahem. Když 17. nebude vše hotové, tak opět nic ne, ne neodhlasujeme ačkoliv eh, rada bude neustále tlačit k tomu třetímu technickému pilíři a já upřímně nechápu, proč bychom na toto měli přistupovat. Pan Van Dalen se hlásí. Ja, voorzitter, we zijn bij het eh, punt om het vaststellen vandaag. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V tuto chvíli tedy řešíme pořad jednání. Hovořilo se tady o několika politických skupinách a několik politických skupin navrhlo změnu pořadu jednání. Jsme přece demokratický orgán, takže bych chtěl podpořit pana Kramera. Myslím, že bychom nejprve měli hlasovat o změnách pořadu jednání. Máme prostě návrh pořadu jednání a myslím si, že bychom měli hlasovat o těchto změnách. Takže podpory to, co říkal pan Kramer. Nikdy nebyly žádné pochyby, že pokud skupina chce hlasování, tak se hlasovat bude. O to nejde, hlasovat se bude. Jenom jsem chtěl vysvětlit, že minulý týden jsem dostal žádost od jedné politické skupiny, aby se odložilo hlasování o železničním balíčku, o celém železničním balíčku. Následně jsem to konsultoval SET, eh, respektive socialisté, eh, se zeptali EPP a liberálové souhlasili také s tím oddálením. A já jsem říkal, no tak když tři velké skupiny budou chtít odložit hlasování, tak je potřeba o tom informovat ostatní politické skupiny. A to jsem také udělal. Takže v podstatě, ať to udělám jakkoliv, tak stejně se to někomu nebude líbit, ale v každém případě mně přišlo divné, že bychom čekali do dneška s tím, že někteří lidé prostě eh, přijedou zdaleka, aby se vyslechli hlasování a pak se tady na místě rozví, že se nehlasuje. Takže pan Kramer chce, abychom neschválili pořad jednání, takže první bod, o kterém se bude hlasovat, je, jestli schvalujete pořad jednání. Pokud souhlasíte s tím, aby se odložilo hlasování, tak budete hlasovat pro pořad jednání. A pokud nesouhlasíte, takže souhlasíte s panem Krámrem, tak budete hlasovat proti tomuto návrhu pořadu jednání. Je všem jasno v tom, jak mají hlasovat? Všichni ti, kteří jsou proto, abychom přijali návrh pořadu jednání ve vytištěné verzi, prosím zvedněte ruce. Those against. Kdo je proti? 10 ku 4 pro návrh pozadu jednání a jeho přijetí. A dobře, pane předsedo, a když to tedy 17. bude stejné, tak bude co? Tak se to eh, opět eh, všechno projedná, nebo když to nebude hotové, tak uděláme jenom technický pilíř? Já bych jenom rád věděl, jak to bude. Asi by, Michael bylo na místě říci, že už 17. budeme připraveni k tomu kompletnímu hlasování. Pokud ne, tak já jako předseda budu trvat na tom, abychom to rozdělili a odhlasovali ty zprávy, které jsou připravené, protože to nesmíme zdržovat, v tom máte pravdu. Já jsem chtěl, aby se to stihlo do eh, dneška nebo do zítřka respektive, na to, v tom máte absolutní pravdu. Mé rozhodnutí Mé osobní rozhodnutí to nebylo e, to všechno zrušit a vím, co říká pan Groš o EPP a o tom, co bude 17. nebo nebude, ale upřímně řečeno, e, já nemám žádnou křišťálovou kouli, nevidím jim do hlavy, nevím, jak se rozhodnou, ale tři koordinátoři, se kterými jsem mluvil, vám klidně řeknou, že jsem jim jasně řekl, že 17. prosince se zkrátka bude muset hlasovat. Tak je to jednoduché. Dobrá, takže schválení zápisu. Souhlasí se zápisem všichni? Souhlasí, fajn. A teď tedy musím vám formálně sdělit postoj rady k otázce tachografu. Ehm, stanovisko rady bylo oznámeno v plénu 21.11.2013. Článek 63.2 jednacího řádu vyžaduje, aby stanoviska rady byla uvedena jako první bod na pořadu jednání příslušného výboru na následném zasedání. E, návrh doporučení paní Tykau k druhému čtení se bude diskutovat zítra odpoledne. Připomínám, že text přijatý radou zohledňuje dohodu mezi spravodajkou, stínovými spravodají a radou. Upozorňuji poslance, že termín pro pozměňovací návrhy je čtvrtek 28. listopadu 12.00 tak aby se mohlo hlasovat 17. prosince, ze kterého je teď hlasovací den a na plénum to půjde v lednu. Takže to je mé formální sdělení k vám. Jdeme dál. E, výměna názorů s našimi koordinátory TNT. Začneme s prvními pěti dnes. A omlouvám se, předem všem koordinátorům, pokud budu muset jít pryč, tak to převezme pan místopředseda, já tady mám skupinu návštěvníků, ale e, teď tedy jde o výroční zprávy těchto koordinátorů našemu výboru. A jako první vystoupí Pat Cox. Je to prioritní projekt 1. Pete, máte slovo. Man, uh... Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, mě těší, že mám tu příležitost, že dnes tady mohu být. V podstatě je to konec mého koordinátorského mandátu. Bylo to prodlouženo do konce tohoto roku až do prosince. Je to v podstatě ukončení toho pilotního, prioritního projektu, který se týká také CEF a bude tvořit součást toho severského koridoru číslo pět eh, Skandinávie až Středomoří. Na úvod bych řekl, pane předsedo, že v první řadě je třeba se zaměřit na financování. A co se tohoto týče, tady jsme dobře pokročili. Chci připomenout 18. dubna 2011 ten projekt Brnerského tunelu. Eh, v podstatě tam se už nemohlo nic změnit. Dosáhli jsme dohody s BBTSI, tedy ta společnost pověřená za uh, Eh, vytvoření toho tunelu a že se tedy náklady rozdělí mezi Rakousko a Itálie. Itálie se zavázala v pro období 2013 až 2018 více než 1,5 miliard eur. Pardon, bylo Rakousko a Itálie 60 eh, 635 milionů v období dvou let a do konce roku 2015 další 297 a 328 milion a až na vytvoření toho společného projektu 2020 společné dálnice. Takže e, otázka principu ta jasná, tedy financování je zajištěno. Ještě ohledně toho financování bych chtěl říci tedy, že bohužel, jak asi více v celé řadě členských států, a to tedy včetně Rakouska, zřejmě také Itálie, e, pokračuje politika úsporných opatření, takže můžeme očekávat, že tam budou i další požadavky na škrty z veřejného sektoru a to může mít dopady právě na udělování prostředků i na tyto projekty projekty. Za druhé, jakého bylo dosaženo pokroku v reálu. Takže ehm, tunel eh, v podstatě by měl mít délku 200 kilometrů a zatím tedy 14%, 40% bylo již toho tunelu vytvořeno, to znamená ty dvě hlavní části, na nich se pracuje, zejména tedy na italské části, takzvaná takzvaná periatrická část a tam to tedy postupuje dobře, ale ještě to není úplně dokončeno. Takže tady bych chtěl poznamenout tedy, že díky spolupráci i rakouských a italských orgánů, zejména právě v tomto těžkém období úsporných opatření, se pokračuje. Máme tady z BBTSI eh, zprávu, kde tedy eh, se zadávaly další tendry s, vysoké, s vysokou částkou na 1 miliard eur a to si myslím za poslední dva roky je opravdu velký pokrok. Dále, jak to bude s těmi přístupovými cestami na severu a na jihu. Na té jižní přístupové cestě došlo k provedení podstatného pokroku, to je ta část jižní Brenner, Ponte Gardena. Tak tady se postupuje z té počáteční fáze již do té závěrečné, tam se dosáhlo velkého pokroku a možná se začne stavět někdy v roce 2016 až 17 a to bude určitě včas, aby se tedy tento přístup dokončil včas. Co se týče té severní přístupové cesty v loňském roce v prosincu, tam bylo otevřených dalších 34 kilometrů. Tam zase musíme poděkovat rakouské straně za toto přispění. A co je třeba ještě dokončit, to je ta cesta eh, od jihu eh, na, na jich z Mnichova. Tam eh, ohledně této části jsme dosáhli mezi vládní dohody, mezi rakouskými a německými partnery tam se postupně snaží tedy dohodnout a Chci říci, že Evropská unie přispívá 3,4 miliony eur, jak v rámci tedy toho tendru TEN-T, 50% spolufinancování. Nicméně toto je zatím ve velice počáteční fázi, no a já se těším, že v prosinci se setkám s ministrem Hermanem, to je bavorský ministr pro dopravu, až tedy eh, konečně bude i nová vláda v Berlíně, tak se pak setkáme s německým ministrem a pak ale, eh, co je tady důležité zjistit, eh, jak postupovat ohledně struktury v provádění politiky, mm, financování, projekty, a aby vše probíhalo paralelně postupem, krok za krok, jak se bude nová struktura vyvíjet. Myslím si, že ta inženýrská část tohoto projektu bude asi ta nejtěžší, ta, ta politická inženýrská, než to samotné budování. A co ještě chci říci, 25. září máme od Alpské konvence protokol pro vlast dopravy a to je velice zásadní Poté, co pan Balsi odešel z italské vlády, došlo tedy eh, k změnám eh, ve vládě. My jsme se snažili naléhat i na irské předsednictví, aby došlo k ratifikaci této konvence a vstoupila v platnost. A co to vlastně představuje? Že tedy všichni budou uplatňovat eh, stejné principy, tedy ty alpské principy, a nechci zatím to nějak příliš tady popisovat, co to bude představovat, ale v podstatě se jedná jen o jednu stránku textu, ke kterému se všichni podpisem zavázali. Pane předsedo, no jaké jsou ještě výhledy? Ten nový koridor, tady ještě jedna potíž, Fermanbelt, to je spojení mezi Dánskem a Německem. To je eh, takový klíčový prvek v souvislosti s tím Brennerským koridorem, tedy projektem číslo 5 Tady taky budeme mít ohledně toho koordinátory a finanční studii ze strany EO, EU, pracovní plány a i pracovní skupiny pro tady tuto oblast. Máme tedy rozšířenější rozpočet díky e CEF 11,2 z těch 26 miliard a to, to je poměrně rozsáhlá částka, nicméně samozřejmě dopravní plánování je velice ambiciozní projekt, je to rozděleno mezi různé části, různé eh, modality, různé členské státy, takže v konečném důsledku a, eh, ty prostředky samozřejmě musí být dostupné a nikdy nejsou úplně dostačující. A ještě z politického hlediska, co bych chtěl říct, ohledně komunikace, pane předsedo, to zdůrazňuji každý rok proběhla výtečná práce, co se týče hydrologické, geologické práce, optimalizace plánování, finanční plánování, toto všechno. Nicméně nesmíme zapomínat na komunikaci. Jak jsem již předeslal, ohledně Stuttgartu 2001 v Německu, ti původní navrhovatele v podstatě, když se to dostane do konečné fáze, tak už nejsou zapojeni a my na to nesmíme zapomenout. To jsou dlouhodobé projekty, musíme na to nahlížet strategicky a řádně postupovat v oblasti komunikace. Ty projekty probíhají a nesmíme na to zapomínat a vyjadřovat se k tomu. A na závěr, pane předsedo, bych chtěl poděkovat vám a členům výboru za angažovanost s jakou jste se zapojili do tohoto projektu. Děkuji za koordinaci. Chci poděkovat panu Hubercovi za, eh, za komise. A co se týče nadcházejících voleb, tak vám přeji hodně štěstí i těm, kteří nebudete znovu kandidovat. Děkuji panu Koksovi. My máme pro každého koordinátora 25 minut paní Lichtenberger, pan Kramer, ještě někdo chce položit otázku? Pokud ano, ještě pan Kančan a pan Ertolk. A pokud možno položte otázky spíše než nějaké dlouhé řeči, paní Lichtenberg. Svým dank. Děkuji vám, pane Coxy, za velmi podrobnou zprávu. Mně se to líbilo mimo jiné i to, že e, zdůrazňujete ty přípojné cesty. To je to nejdůležitější. A proč to říkám? Dnes zde máme e, situaci, že St. Gotthard už je skoro hotový, ale není tam ani stopa po přípojných silnicích, ani v Itálii, ani v Německu. E, nikdo tam ani nekopl krumpáčem doslova do písmene. Pokud jde ale o výstavbu přípojek a financování, to je přece velice důležitá věc a musí to pro nás sloužit jako varování, protože jinak eh, se stane přesně to, čemu kolegové z Jižních Tyrol říkají katedrála na poušti. Jinými slovy, budeme mít krásný, nádherný tunel, ale ten původní účel plnit nebude. A proto doufám, že se můžeme spolehnout na vás, na zajištění všech těch přípojek, eh, co se týče těchto projektů. Konkrétně k Německu. Fakt je, že e, tam je teprve pracovní skupina na ministerské úrovni. Já bych ráda věděla, kdo tam přesně sedí. Je to e, spolkové ministerstvo, nebo e, jsou to ta zemská ministerstva, nebo jsou to nějaká regionální ministerstva? A případně, jaké jsou tam střety zájmu. Já znám Bavorsko velmi dobře a Jižní Tyrolsko velmi dobře a vím, že mezi nimi je celá řada konfliktů. Takže já bych ráda věděla, jak to tady je. Protože ty přípojné silnice, těm budu věřit, až uvidím něco na plánech. Pokud jde o italskou stranu, eh, italská eh, železnice, eh, jak se říká, confirms its intention, tedy potvrzuje svůj záměr, že něco udělá, což je hrozně hezké, ale není to pro mě upřímně moc přesvědčivé. Já jsem si velmi pečlivě studovala ty různé kroky té realizace, ale jedna věc je jasná, eh, do nějaké větší míry se neudělalo vlastně vůbec nic, eh, zejména na té italské straně. Na italské straně jsme totiž ještě v předprojektní fázi a to podle e, italských zkušeností klidně může nějakých 30 až 50 let trvat. A pak ještě ta doprovodná opatření, jak jste o tom mluvil. E, já je považuji za stejně důležitá jako vy. Ale problém, který se nám objevuje, je ten, že v Itálii už kdysi, když se stavily velké silnice, e, Tehdy je chtěli všichni stavět do Verony, ačkoliv to už dnes není cíl všeobecné dopravy. Už dnes zde máme obrovské problémy eh, vlastně zajistit přepravu, eh, přepravu zboží po eh, železnicích, například na podjezdech a takové ty věci. Takže chci se zeptat, z vašich zkušeností, je to stále takový, má to být stále tunel pro smíšenou přepravu zboží, anebo je to skutečně pro, jenom pro osobní dopravu. Ono někdo hovoří o tom, že tam nepůjde eh, přepravovat zboží, někdo o tom nemluví vůbec a někdo se tomu vyhýbá. Takže já se vás chci zeptat, půjde tam přepravovat zboží nebo ne, když už přece Itálie chce eliminovat veškeré kamiony? Například Víme, že Itálie k tomu dopravnímu protokolu Alpské konvence formulovala výhradu v tom smyslu, že chce eh, veškerý, veškeré náklady přepravovat jenom po železnicích. Takže já bych se ráda zeptala, jaké tam jsou ty zájmy. Děkuji mnohokrát. Jenom poprosím o kratší vystoupení. To vaše bylo dosti dlouhé. Nemělo by to být rozhodně delší než samotné vystoupení koordinátora, prosím. Možná dvě minutky by vám mohly stačit. Pan Kramer má slovo. Já, dělám toč. Děkuji. Vy jste hovořil o Německu. A to už je něco, co se řeší desítky. Zda ten Brennerský tunel je zavřený nebo není, ale já vám mohu klidně říci, že to je nejdůležitější koridor. To se Německo zavázalo už v Lugánu že přesune dopravu na železnice. K dnešku se na to vydalo zhruba 90 milionů euro, ale eh, potřebujeme 4 miliardy, takže to bude v průměru trvat asi tak 40 eh, let. No nic. Německo má poměrně dost peněz, ale včera se objevily eh, zprávy, že šéf železnic řekl, že potřebujeme sanovat zhruba nějaké 4 tisíce mostů ale podle dostupných rozpočtů potřebujeme, eh, zvládneme nějaké 3-4 za rok, takže na to potřebujeme asi taky nějakých 12 let, abychom to všechno stihli. Zatím ale eh, bohužel nemáme ani spoj, spojnici mezi Mnichovem a Brennerským tunelem. Vy říkáte, že jste optimistický co do splnění termínu do roku 2020. Ono optimismu bylo v minulosti mnoho, ale já vám mohu říci, že nějakých těch 14 přeshraničních dohod, které Německo podepsalo, ačkoliv jsme byli optimističtí, tak 12 nebylo plněno. A to nemluvím o Bulharsku a o takovýchto zemích. Ale jak říkáte vy, soustřeďme se na velké projekty a mezery vidíme například v železnici přesně tam, kde jsou hranice. Je to nějakých 20 nebo kolik projektů, které stojí spoustu peněz, ale okamžitě začnou vytvářet evropskou přidanou hodnotu. Ale konec konců například eh, eh, na dolních pustevnách eh, příští rok konečně otevřeme most mezi Německem a Českou republikou, což trvalo nějakých 25 eh, let a je to nějakých celých 650 metrů železnice, což je úžasný úspěch, že ano? Eh, když se pak podíváte na tu mapu, kterou tady máme, Vidíme zde vnitřní koridory, které jsou v podstatě hotové a jsou krásné. Jenom ty hranice, například Berlín. Eh, například, proč se nesoustředíme mezi Berlínem a Roštokem na Femarský most, který nám tam chybí. Je potřeba zaměřit se nejdříve na uzlová místa, než začneme řečit, řešit, jak svedeme celý tento skandinávsko-jižní koridor do tohoto úzkého místa přece. E, Dánsko se teď zavázalo, že sanuje nějakých 40 kilometrů železnice, aby přesně tomuto pomohli. Nicméně problém je, že všechny tyto věci mají být hotové nejpozději do roku 2030. Samozřejmě všichni se shodneme, že potřebujeme infrastrukturu a ona zase potřebuje peníze ale e, řešení, která máme například v Německu, je mítné pro osobní vozidla na dálnicích, což je hrozně hezká věc, ale nepřinese to vůbec žádné peníze. Upřímně řečeno, to ani neodporuje evropskému právu, komise není, a to je potřeba kritizovat, není schopna se k tomu vyjádřit jakkoliv, ale um, upřímně řečeno, nemá skutečně smysl Eh, rozšiřovat mítné na osobní vozidla, když nákladní vozidla jsou 60krát škodlivější vůči jak dálnicím, tak životnímu prostředí. Takže možná, eh, pane kolego, byste nám mohl říct, co vám pan Ramzaur říká, který často vidí jenom to své Bavorsko a Evropa ho vůbec nezajímá. Děkuji vám. Děkuji, pan Kančan má slovo. una voce diversa da, dai miei due colleghi predecessori. Takový odlišný názor od toho, jakým stylem hovořili mi předřečníci. V první řadě chci poděkovat panu Coxovi, který vykonal podle mého názoru výtečnou práci, maximálně se do toho zapojil a nemyslím si, že by tento koridor 5 byl nějakou katedrálou v poušti. Pokud by byl, tak by to znamenalo, že veškeré to programování, které jsme vytvořili a minulý týden schválili, by nakonec bylo něco úplně nerealizovatelného, nepředstavitelného, takže bychom si spíš měli eh, klást otázku, co jsme tady my dělali. Naopak si myslím, že z těch 30 koridorů jsme přešli na 9 a myslím, že jsme provedli podstatný kus práce, co se týče zjednodušování a myslím si, že to můžeme označit za dobře provedenou práci. Pak jsou tu dvě věci. Jedna planifikace, plánování a pak investování. Co se týče plánování, tady si myslím, že se pokračuje správným směrem, je dobré urychlit eh, tu práci na těch různých kontroverzních místech eh, v daném terénu. No a pak, co se týče financování, já vím, že kdo eh, předseda byl tady zpravodajem na určité téma a my tedy víme, že zdroje, které máme k dispozici, to jsou eh, zdroje podstatně omezené. Ale když nakonec budeme hovořit o inovačních způsobech financování, alternativách a dluhopisech na finančních trzích, tak já nevím. Tady si nepřeji, abychom činili kroky zpět vůči tomu našemu prvotnímu původnímu plánování. Co se týče těch koridorových platform, my jsme vlastně uh, měli takové naše menší stanovisko ohledně tohoto tématu. A pane Koxy, vy podle vaší zkušenosti si myslím, že byste mohli říci, zda je toto schůdné, proveditelné, realizovatelné v terénu. My víme, že e, zažíváme složité období, je třeba vše řádně koordinovat, ale nejen to, Myslím, že tu budou také i určité možnosti dosáhnout územních dohod a byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřili. Děkuji a jako poslední vystoupí pan Hertug. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji vám, pane Coxy, za zajímavou přednášku. Měl bych jednu otázku. Ehm, v těch podkladech ehm, vidíme, a ono ostatně je to velmi důležitá věc, ačkoliv se může zdát nepodstatnou. Vidíme zde co do příštích kroků, eh, že 15. Eh, ledna 2013 eh, měla proběhnout informační schůzka k té síti Deutsche Bahn a síti Infra. A já bych rád věděl, Eh, jak byla tato informační schůzka přijata jednak, za druhé, co se tam závazně dohodlo, tedy jaké kroky se odsouhlasily, pokud vůbec něco samozřejmě. A nakonec, eh, jak se ty výsledky pak sdělovaly ostatním eh, zúčastněným stranám? Děkuji, dám ještě jednou slovo panu koordinátoru. Mám pocit, že už teď máme 15 minut spoždění, takže bychom se měli držet disciplíny, protože eh, jinak to nahlásím panu předsedovi, až se vrátí. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní Lichtenberger. Pracujeme na prioritním projektu číslo jedna, což je předmět mé zprávy. Myslím si, že to nebude žádná katedrála v na poušti, eh, co se týče přístupových cest. To, co, říkal, to, co jste říkali o Godhardu a o jiných tunelech, tak k tomu se ještě vrátím. U, u Alp se musíme dívat na celý alpský prostor, nejenom koridor po koridoru, na obou stranách. A musíme se snažit optimálně využít tuto novou infrastrukturu, ať je to v Evropské unii anebo ve Švýcarsku tak abychom se vyhli tomu, že se lidé budou vybírat koridory ze špatných důvodů. A to dnes probíhá v podstatě proto, že v některých místech máme nižší spotřební daně na palivo. I když to potom působí, že v jiných oblastech, v citlivých oblastech máme více provozu a více znečištění. V této analýze máme několik proměnných, ale souhlasím s vámi, že je potřeba tomu věnovat pozornost. Tady se dostávám k otázce pana Ertuga, týkající se propojení Mnichov a Rakousko. Předběžné informační zasedání proběhlo, ale je to tak předběžné, že v podstatě výsledky jsou velmi skromné. Vzešel z toho signál účastníkům, že je ochota se s nimi o tom bavit což je tedy signál důležitý v tom smyslu, že místní komunity do toho budou zapojeny, že se s nimi bude komunikovat. Ale dokud se nedozvíme, jak bude vyřešena trasa, tak následně takováto komunikace bude v podstatě pouze teoretická, protože vy chcete vidět, jestli ta silnice půjde kolem vás a nebo ne, jestli uh, tam bude sjezd ve vašem městě nebo ne, jestli to bude pod zemí nebo na zemi, na povrchu. Takže hloubková diskuse s těmito obcemi by byla sice užitečná, ale v tuto chvíli je předčasná. A z toho důvodu potřebujeme ty studie, které jsou spolufinancovány 3 miliony, tak abychom zajistili dobré nastavení tras a následně je potřeba komunikovat s místními obcemi. Paní Lichtenberger se ptala na závazek Itálie. italský zákon, podle kterého se to financovalo, během um, úsporných opatření má účelově vyčleněné prostředky v tomto zákoně o financování v období krize. To je první věc. Za druhé, pokud je něco v rozpočtovém zákoně, tak ještě před realizací musí proběhnout ještě dvě věci. Za prvé to musí schválit takzvaný výbor ČIPE a potom to musí schválit také nejvyšší kontrolní úřad. A v tomto případě proběhlo všechno. Tedy bylo to schváleno zákonem, Následně to bylo schváleno mezirezortní komisí a také nejvyšším kontrolním úřadem. Takže si to nikdo nevymyslel, je to opravdový závazek. Navíc Itálie udělala jednu věc, kterou ostatní nikdo neudělal. Mají vlastního koordinátora, pana Fabrice, pro tento projekt. Čili to, že v daném státě máme koordinátora, velmi pomáhá, protože jsou to prostě lidé, kteří mají kontakty a znají ten orgán, tu komisi ČIP a znají jejich nejvyšší kontrolní úřad způsobem, který já prostě nemůžu ho znát. Takže nám to pomohlo mobilizovat místní politické kapacity. Teď, co se týče nákladní dopravy, tak o tu především jde. Když se podíváte na plány v tomto dokumentu, tak uvidíte, že u pátého koridoru skoro všechno máme námož, námožní dálnice takzvané. Čili tam jsou přístavy, železnice, námožní cesta a nikoli dálnice jako takové. Byť pochopitelně tam budou všechny dopravní prostředky. To jsme dostali jako zadání do dalšího plánovacího období. Verona to je důležitý bod, křižovatka východ, západ, sever, jich. Pochopitelně já sleduji jenom tu severně jižní část, ale Verona je důležitá pro všechny. Možná, že jste byli v takzvaném kvadrante Europa, což je veliký nákladní terminál a je to také velký úzel tady. A já jsem si všiml, že když se podíváme na železniční společnosti, tak vidíme, že často vycházejí z různých přístupů. A i když tvrdí, že jsou otevření pro komunikaci se všemi, tak se zdá, že občas je jenom brzo ráno nebo pozdě večer. Já si myslím, že tady potřeba přistupovat liberálně v tom smyslu, že by regulace byla spravedlivá pro všechny. A tady si myslím, že máme ještě zásadní rezervy. Teď k tomu, co říkal pan Kramer. Těch 1400 mostů a potřeba sanace a, a klíčové koridory. Tady je jasné, že prostě ve střední Evropě Německo má na starosti a má veliký závazek té evropské části. Ale ignorovat evropskou část ignorování evropské části na úkor místní části, to máte pravdu, protože a pan, ptali jsme se na to na eh, fóru v minulý rok a pan ministr řekl, že v nadcházejícím desetiletí je hlavním úkolem udržovat stávající infrastrukturu, infrastrukturu s tím, že nechtějí nutně prosazovat nové projekty. Takže u těchto strategických evropských projektů se nebude s Německem jednat, jednat o jednoduché vyjednávání. Uvidíme, co vnikne v novém programu. Ano, Německo se k tomu přihlásilo. Nejedná se jenom o mosty, o kterých jste hovořil. Ale v podstatě, když se podíváme na to, kolik Německo dává ze státního rozpočtu každý rok, tak vidíme, že to v podstatě stačí na uh, údržbu. V době jejich hospodářského zázraku se hodně stavělo a teď už je ta infrastruktura stará a potřebuje opravit. Potom jste se ptali na Rostok a na jich od Měchova. Máme to všechno v těchto mapách, ale zatím ještě není úplně jasné, jak přesně ta trasa bude nastavená. A dráha, německé dráhy tedy se říkají, jestli některé trasy pro nákladní dopravu budou nejprve odděleny, potom dojde ke zlepšení infrastruktury a potom se to zase napojí zpátky. Já prostě nevím, jestli to tak bude, jenom vím, že se to zvažuje. A potom pan Kančan se ptal na přijaté koridory, jestli si myslím, že jsou proveditelné. Když se podíváte na zprávu, koridoru číslo 5, tak uvidíte, že se tam soustředujeme na železnici, přístavy a námořní dopravu. Tady si myslím, že co se Itálie týče, tak naopak z moře by se hodně dostalo na železnici. A to by mělo být lepší pro životní prostředí i pro vaše územní plánování. To je v každém případě zadání, které já jsem dostal. Pane předsedo, myslím, že se mě snad podařilo zodpovědět na všechny otázky a děkuji mnohokrát, že jsem dostal možnost vystoupit před tímto výborem a doufám, že u koridoru 5 budu moci zase k vám přijít během nadcházejících let. Děkuji mnohokrát, pane Koxy, za přesvědčivé informace, velmi dobře zdokumentované. Teď se dostáváme k další zprávě kolegy Žila Savaryho 22, Atény, Sofie, Budapešť, Vídeň, Praha, Norimberg, Drážďany. A pokud poprosím o stručnost, poprosím všechny poslance a poslankyně, aby nehovořili více než dvě minuty, protože nebudeme mít velký problém. Děkuji mnohokrát, všechny vás zdravím, kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že jsem mohl mezi vás přijít je to naposledy, protože jsem tím skončil svou misi. A navíc jsem byl zvolen do Národního parlamentu. A to, tento projekt jsem řešil dva, tři roky, takže je to poslední zpráva. A doufám, že to poskytne určitou perspektivu v této oblasti. Takže pokud znáte projekt 22, tak víte, že je to v podstatě nejdelší projekt, který má sedm členských států a osm přechodů. A navíc to má dvě zóny, které se velmi liší. Západní zónu, kde máme Německo, Českou republiku a Rakousko, a potom tam máme východní zónu, a která byla velmi náročná na koordinaci mezi čtyřmi státy Evropskou komisí, tam já jsem dokonce musel předsedat kontaktní skupině, potom Evropskou bankou a, a regionálním a generálním ředitelstvím pro regionální rozvoj. Takže musím říci, že tam jsme museli velmi hodně koordinovat. Ale zároveň také bylo potřeba, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem, to znamená generální ředitelství regio a generální ředitelství MOVE a Evropská investiční banka a také Evropská agentura pro železniční dopravu. Takže jsem chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili tohoto projektu a této skupiny. Fungovalo to velmi dobře. My jsme nejprve chtěli provést dvě studie. Za prvé, tedy zjistit, jaké linky tam jsou. To byla studie, která byla velmi podrobná. A potom jsme také chtěli provést sociálně ekonomickou studii potenciální dopravy, jak té osobní, tak té nákladní, tak abychom řádně zacílili investice. Jsme si uvědomili, že tady máme eh, dvě trasy, které eh, mají 140 km za hodinu a říkali jsme si, že to všechno bude stát spoustu času a že v některých oblastech bychom se měli trochu uskromnit, pokud chceme, aby ta železniční část dobře fungovala. Takže co se týče západní části, tak tam to spíše byla záležitost česko-německá a rakousko-německá a rakousko-česká, víceméně bilaterální. Tam už jsme dosáhli evropských standardů, ale jak uvidíte, u samotné realizace jsme zjistili, že jsme měli trochu problémy s tou červenou linií, to jsou navíc miliardy investic do zemí, které zatím nemají dostatečně dobré investiční kapacity. Ta červená čára to byl veliký problém. Navíc tam jsou velké přírodní překážky. A navíc to nejsou úplně uh, jaksi linky, které by si všichni přáli prostě, které do, dobře fungují. Konstance Praha, Vídeň, tak tam to vypadá velice dobře. Je fakt, že tam jsou dvě, dva přechody, které hmm. nejsou úplně dokonalé, ale byl jsem se tam podívat a musím říci, že to víceméně jde. A potom tady v této ose máme dvě velké realizace. To je vídeňské nádraží, tam se asi hodně změní, protože to v podstatě najednou bude veliká křižovatka, zatímco tuto chvíli to byla víceméně spíše konečná. Já mám pocit, že to způsobí možná trošku problémy eh, Česku, protože tam máme sice trať na 160 km, ale eh, je víceméně velmi saturovaná. Takže je docela možné, že naopak tou Vídní se zpomalí rychlost která v tuto chvíli má tu nejvyšší povolenou rychlost. Potom Vídeň Kalafat. Michal Kramer možná bude spokojený s úspěchem a kol, ale ten je výrazně větší než u, než u železnice, než u vlaku. Takže toto jsou dvě témata, která se budou muset hodně řešit. Já musím říci, že tady železniční přístup je špatný, především v Rumunsku. Tam máme nějakých 10 kilometrů přístupové a, trati na 160 kilometrů, ale potom na druhou stranu tam máme místa, kde se jezdí jenom třicítkou, takže v podstatě 100 kilometrů jedete skoro 4 hodiny. A co se týče to, té červené části na jihu, no tak eh, tam je to elektrifikováno, ale jenom po jedné koleji, takže je tam minimální kapacita. Takže myslím, že ještě řadu let to budeme muset řešit, než budeme mít pořádný přes mezi, přístup mezi Bulharskem a Rumunskem ti, pro ně je spíše důležitý přístup k moři, k Černému moři, než, než cokoliv jiného, což je z jejich strany možná trochu racionální, protože oni v podstatě chtějí být nějakým mostem na východ. Bosporský tunel, tam si myslím, že to bude projekt, kterým se budete muset hodně zabývat a také velký provoz Turecka. Já vím, že to, ne, že to je poměrně nová věc, ale předpokládám, že to v této zóně povede k velikým změnám a je potřeba to předpokládat. Ten východ-západ to je součástí klíčové, klíčového koridoru. Kromě toho, když se podíváme do, na investice do této červené, červené části, tak eh, ty jsou poměrně zásadní. Všiml jsem si, že a, eh, plynulost provozu není jenom záležitost eh, infrastruktury, ale také Schengenu, protože na některých hranicích se strašně dlouho čeká, ať už je standard dané infrastruktury jak jakýkoliv. Takže ano, je potřeba renovovat železnici, ale na druhou stranu tam máme také určité spíše politické než technické překážky. Eh, Řecko to máme skoro celé zelené, tam udělali velký kus práce, do budoucnosti se plánuje zbytek, navíc mají velmi vysoký standard Eh, jenom ten koneček u, eh, bulharský, u, bulharský, u bulharský hranic ještě není hotový, protože tam jsou hory a, a bude to stát spoustu peněz. Takže si dovedeme představit, eh, že se, tím dostaneme, že se tam dostaneme možná na nějakých 100 km za hodinu, ale předpokládám, že to nebude asi 140. Tady spíše dávali přednost té linii, která vede na Balkán. Takže tady vidíte tu část východ-západ, kde máme více zeleného než červeného a potom sever jich, tady vidíte více červeného než zeleného, což v podstatě je takové zhrnutí toho, co jsem říkal. My jsme také hodně pracovali, jak už jsem říkal, na celé otázce řízení jaké problémy v tuto chvíli máme. Já vím, že musím mluvit rychle. A to jsou ty části přes hranice. Tady si myslím, že by se dalo pracovat lépe a rychleji. Já vím, že každý investuje na své straně, ale nikdy to není propojené. Je tam velký problém mezi Německem a Českem. Česko odvedlo svou práci. A má standardní železnici, zatímco Německo eh, se soustředuje na severo-jižní trasu. Takže následně se zdá, že prostě přesouvají Prahu drážďany eh, na nějakou dobu 2020 nebo bohý kolik, takže zdá se, že pro ně to není úplně prioritní. Prostě z důvodu, o který hovořil Pat Cox, eh, to trochu spí, eh, že tedy německá priorita je soustředit se především na stávající infrastruktury, potom také, jak bylo řečeno, Bavorsko se soustředí na, Bors, na Bavorsko, Německo se soustředí na sever jich. A také se hovoří o prodloužení až do Rostoku a Hamburku. Takže za prvé si myslím, že bychom neměli skončit s tím způsobem řízení, který jsme zavedli. Členské státy jižní, tedy východní části eh, předložily své programy a myslím si, že by bylo škoda kdyby se s tím nepracovalo, kdyby prostě eh, Evropská unie jim nebyla schopná ocenit tu práci, kterou, eh, kterou provedli. Potom ještě druhé téma, a to je řízení koridoru. Ta organizace, která eh, řídí tento projekt, je do značné míry financována ze soukromých zdrojů a proto to řízení je daleko složitější, než když prostě by mělo docházet pouze k politické dohodě mezi členskými státy. Takže tady řízení koridorů u PP22 nebude tak jednoduché. Možná, že tam budou existovat dvě různé struktury, které se budou muset nakonec propojit. A potom tady máme velké téma a to je Budapešť. Protože ta trasa z Prahy, to je v pořádku, z Rumunska to je potřeba trochu zlepšit, na, zlepšit standard. Existuje tady několik hypotéz. Hypotézy levnější, hypotézy dražší, ale to se asi rozhodne až v nadcházejících letech. A potom je další problém, tedy práce u vídeňského nádraží a také a propojení dunajské přepravy a silniční dopravy. Tolik tedy velice rychle. A omlouvám se, jestli jsem to nestačil probrat dostatečně do hloubky. Děkuji, paní Sehnalová, prosím. Máme čtyři vystupující. Má, prosím, máte dvě. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, pane Savary. Já bych vám eh, chtěla v prvé řadě poděkovat za, za vaši prezentaci. Eh, vy jste zmínil eh, při popisování té, té trasy, eh, že směr západ-východ má více eh, zelené barvy než, než ten směr sever-jih. Já bych dodala, že čím více zelené, tím víc frustrující jsou ty krátké úseky červené, které se prostě nedaří, ne, nedaří dokončit. Já se samozřejmě budu ptát na ten úsek česko-německý Eh, vy jste, eh, nebo myslím, že velké, velké části eh, toho prioritního projektu 22 jsou nově zavzaty do konceptu Rýnsko-Dunajského koridoru. Nicméně vy v té své zprávě popisujete v celku známé problémy z hlediska investičních priorit, které jsou různé tedy na německé a české straně Ehm, a mluvíte taky o potřebě mm, jaksi hlubší nebo užší a formálnější koordinace v rámci těch přeshraničních úseků. Ehm, naznačil jste tady potřebu jakýchsi eh, více mm, političtějšího přístupu. Ehm, chtěla bych se vás tedy zeptat, eh, co v tomto smyslu konkrétně doporučujete a eh, zda vidíte tedy nějakou šanci na posun. Děkuji. Merci d'être resté dans les purs. Děkuji, že jste dodržela řečnickou dobu. Pan Ertuk. Děkuji, i já budu stručný. Mám dvě otázky. Děkuji vám, pane Savary, za vystoupení. První otázka. E, myslíte si, že to spojení Německa s Českou republikou, pokud tedy správně chápu, e, tak jde o spojení Norimberg, Cheb, Plzeň, Praha. E, říkáte, že si myslíte, že to není německou prioritou toto? To je totiž docela zajímavé, protože když jsme hovořili o hlavních směrnicích ten TNT, e, o tomto konkrétním kousku dálnic a spojení, je to vlastně něco, co jsme dali na, hodně vysoko na seznam priorit. A chci se zeptat, jestli můžeme počítat se závazným plánem po roce 2020. A druhá otázka, mluvil jste o Bosporu, a já se chci zeptat, jestli e, vzhledem k tomu, e, jestli se v tom projektu Marmaraj angažují evropské peníze, a pokud ano, tak kolik? Michael Kramer má slovo. Děkuji. I já vám děkuji. E, Posledně jste mi ukazoval eh, fotku mostku, mostu ve Vidí. Já jsem se tam byl projet, je tam úžasná cyklostezka, která už je hotová. Ze silnice tam ještě kousek chybí, železnice už tam je, ale nevím, jestli se tam dá už jezdit eh, tedy vlakem. Eh, rád bych se vás tedy zeptal, jak to tak vypadá, protože to je přesně projekt do budoucna. Není to jenom pro jeden sektor, ale pro všechny. Eh, druhá věc. Řecko je problém. Vezměte si eh, cestu ze Soluní do Skopie, protože eh, na řecké straně to stojí a neděje se tam nic, protože se musí šetřit a železnice je luxus, vůbec nic tam nejezdí. A upřímně řečeno je otázka, co s takovými to koridory, které stavíme, řekového za evropské peníze postaví a pak ho nepoužívají. To přece nejde dohromady. A teď Vídeň. Tam to pokračuje, já bych si to byl přál i v Německu, kdyby to šlo, takže to celé spojení tam vypadá dobře. Chci se zeptat, jestli už je to konečně vyřešeno s tím propojením Vídně s letištěm a cestou do Bratislavy a Budapešti. Je to už vyjasněné? Já jsem slyšel, že ve Vídni i pokud se to všechno postaví, nebude spojení hlavního nádraží s letištěm, což je velmi vtipné. Například Slovensko, Bratislava má velmi dobré spojení na Vídeň, ale když to nebude napojeno na letiště, tak to je dost zvláštní. A teď Norimberg, Praha. To je velmi významné pro e, Deutsche Bahn až tak, že zastavili veškeré práce. A pokud je skutečně toto ta perspektiva, tak to železniční spojení, které bylo před válkou ideální a bylo vlastně rychlejší než dnes, dnes se nahrazuje autobusem, protože v autobuse je ta cesta luxusnější a komfortnější. Já upřímně řečeno nevím. Ehm, mně tak trošku připadá, že v Německu, podobně jako v tom evropském projektu, je to spíš takový koncert přání který se bude realizovat někdy do 50 let a to ještě pokud půjdou věci dobře. Nicméně pozor, tyto projekty musí být do roku 2030 hotové. Já se chci zeptat, jaké záruky máte ze strany Německa, ehm, že to všechno dodělají, eh, když jim tam, já nevím, nejde tam o nějakých 10 kilometrů, které mohou nebo nemusí chybět, ale jsou to přece ty velké projekty, takže mě by zajímalo, co vám k tomu řekli. Second. Děkuji mnohokrát, pan kyn, prosím. Danko. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji i panu koordinátorovi. Byla to velmi zajímavá analýza současné situace. Ta naše filozofie základní osy znamená, že zde máme tu základní osu sever, jih, západ, východ. A to znamená, že chceme propojit tyto části Evropy, ale i klíčová města a lokality v nich. A teď je otázka, jak uzavřeme ty mezírky, které nám na té mapě vznikají, jako, eh, já nevím, Budapešť, Vídeň, Praha, Drážďany, Norimberg a jak to půjde dál. Myslím si, že je zapotřebí, abychom se soustředili i na tu transevropskou osu, tedy z Itálie přes Brenner do Mnichova, do Berlína, jak to samozřejmě všechno bude vypadat, to teď je kon- konkrétně v rukou Němců. Drážďany Berlín, Drážďany Lipsko, tam už v podstatě se po této ose může jezdit, ale tam, kde ta cesta chybí, to je problém. Cesta z Berlína do Rostoku, to se dokončí, pokud vím, ještě letos na poměrně e, dobré e, dobré úrovni, 160 e, hodinokilometrů, dvě koleje a bude to vysokorychlostní železnice, takže v podstatě už tady máme jenom ty dvě mezery Berlín-Lipsko, eh, Berlín-Drážďany. Chci se zeptat, jak daleko jsou jednání v této oblasti. Prosím, máte slovo, abyste odpověděl. Děkuji mnohokrát. Kolegyně a kolegové, nebudu to brát jednoho po druhém, protože vaše otázky se dají se skupit. Především co se týče německo-české otázky, to jsou důležité otázky. Tady máte pravdu. V Německu se hodně obnovuje síť, včetně Dražďany Berlín a Berlín a potom na východ. My jsme měli problém, vy jste se ptali, jak je na to potřeba reagovat politicky. A mně se podařilo ze spolkové úrovně dostat závazek, že přijmou studii, která bude spolufinancována Českou republikou a Saskem, která se bude zaměřovat do budoucnosti. Takže to nebyla otázka uzavření. V podstatě Německo jenom říkali, že to pro ně není okamžitá priorita. Také Česká republika a Německo se možná jinak dívají na kapacitu Češi říkají, že má malou kapacitu, Němci říkají, že stačí. Spolková vláda tedy souhlasila s tím, že proběhne studie, která bude financována nikoli komisí, ale Českou republikou a Německem. Takže tam by se dalo odpovědět eh, přímo na to vaši otázku týkající se politiky. My jsme to vyjednali v podstatě diplomatickými kanály a eh, následně se ta studie může zadat. Ovšem, následně potom ta studie při tom výběrovém řízení byla zrušena. Takže tady často nastane problém, že v podstatě sice vznikne politický závazek, potom ale neproběhne pořádně výběrové řízení a ke tudy vlastně nedojde. Takže my tady musíme mít nějaké konkrétní nástroje. Nemůžeme eh, se snažit jenom zbližovat názory týdny a potom, jakmile se názory zblíží, tak s tím stejně nemůžeme nic dělat. Takže možná bychom se měli eh, nad tím zamyslet i tady na evropské úrovni. Tolik tedy odpovědi, k odpovědi na vaši otázku. Potom, co se týče jihu, tak Německo nechce dělat Norimberg Shielding, protože si myslí, že to stojí moc peněz, ale jsou ochotní udělat malý kousek market Schengen. Teď už si přesně nepamatuju, čeho to je součástí. Takže na německé straně trošičku postupují, ale je to spíše v souladu s jejich prioritami A je potřeba, aby všichni, včetně Evropské komise, využili tady těchto malých postupů. Potom ještě musím říci, že jsme se velmi snažili uspokojit Němce v tom, že bychom eh, napojili tento koridor i na Severní moře. Takže v podstatě by tam měl být eh, Rostok a Hamburg a že by to šlo až do Konstanci. Bulhaři a Rumuni se velmi mobilizují, co se týče té části východ-západ. A tady vidíme, že tam došlo k velkému pokroku. Bulhaři to dělají přes naše evropské priority, Rumuni kvůli nim u tohoto projektu 22. Uvidíme, jak to půjde. Myslím si, že v novém rámci možná bude možné to, to ufinancovat až na bulharsko-turecké hranice. Potom uvidíme, co se tam bude dít. Co se týče Řecka, tak tam máte velkou pravdu, pane Kramere. To je asi největší problém, protože v podstatě oni jsou železničním ostrovem, dá se říci. A na severu tam je velký problém. Tady musím říci, že to je velice složitá linka, protože v podstatě eh, jsme potřebovali skoro rekordní množství dynamitu na kilometr, abychom eh, to byli schopni postavit. Co se týče Skopje, no, tak tam to je v podstatě výsledkem i naší politiky sousedství. tam to není dostatečně elektrof, elektrifikováno. Tady v podstatě Jugoslávie si vymyslela nové hranice a pokud byste chtěli jet přes Balkán, tak samozřejmě ano, tam by to bylo kratší než ta červená čára, kterou máme v 22, no tak ale eh, byl by tam velký problém právě s přecházením hranic mezi jednotlivými členskými státy. Co se týče Bratislavy Budapeště, tak tam to bude zahrnuto do nové priority. A co se týče spojení letiště Vídeň, tak o tom v podstatě nevím. Děkuji, myslím, že tím budeme muset skončit, protože já mám ještě jednu otázku. Dobrá, tak jenom jedna otázka. Německo souhlasí, že bude budovat železnice. Jak to tedy bude? Půjde to do Plzně, pak do Prahy, na Cheb. Jak to bude, protože ono to jde nahoru a dolů. Já nevím, jestli Češi budou sanovat tady tu starou cestu, nebo jak to bude, protože ta by pak eh, byla úplně zbytečná, že ano? Na české straně je to skoro hotové. Praha, Plzeň, až na hranice, Cheb, myslím. Tam je to v podstatě na úrovni už. A co se týče Německa, tak ti se soustředují na těch 15 kilometrů Čendingu tak, aby dodělali tu německou část, ale nechtějí, aby to šlo až do Norimberku na té požadované úrovni. Takže těch 15 kilometrů od Čendingu, tam si myslím, že to půjde poměrně rychle a tím pádem se dostaneme na tu severně jižní trať, ale v nejkratším horizontu pravděpodobně asi to nebude modernizováno až do Norimberku, protože to nepovažují za prioritu a je to navíc drahé mají prostě v, tom, v této oblasti spíše prioritu severích. Děkuji mnohokrát. Vím, že všichni koordinátoři eh, pracují s velkým zápalem a snaží se to všechno odprezentovat, ale máme ještě čtyři zprávy a podívejte se na to, kolik je hodin, takže tady skutečně vzniká problém. Chci na to velmi upozornit nejenom tedy vás, koordinátory, vím, že pro vás je to dost těžké, protože vy máte připraveny prezentace, ale také pro členy výboru prostě je potřeba, aby to nebylo tak dlouhé. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Teličkovi, který je koordinátorem pro projekt 27. Doufám, že to teda nebude trvat 27 minut. Já vím, že ale to máte těžké. Uh, Dámy a pánové, pane předsedo, ano, já se pokusím dodržet tu omezenou řečnickou dobu. Na úvod bych chtěl říci, že je to již 8 let, co jsem začal pracovat jako koordinátor na tomto projektu. A jen před nějakou dobou jsem si uvědomil, jak tedy rychle čas běží. A již několikrát jsem tu tedy byl s tou výroční zprávou a s předloženými zprávami o dosažených či nedosažených pokrocích. A e, nyní bych tedy chtěl říci, že tyto diskuze jsou opravdu v mnoha aspektech velice nápomocné. A učinili jste i celou řadu iniciativ mezi doby ohledně té dimenze Baltika v rámci TNT. To znamená, vyjadřuji tímto ocenění, uznání vaší práce. A je možné, že takto k vám nyní hovořím naposledy. Takže nyní přejdu okamžitě k jádru věci. Až dosud tedy jsme zaznamenali to, že tedy ty projekty byly krok za krokem financovány a i ty pokroky byly tak činěny krok za krokem. Modernizovali jsme a i nadále modernizujeme železniční síť, tedy tu 15, 20, 1520 mm rozchodu na polských hranicích do Kaunasu. A jsou s tím určité potíže, nicméně dodržujeme harmonogram. Takže co se týče dalších výsledků v Estonsku, renovace proběhla a byla dokončena před dvěma lety. V Lotyšsku na severu a na jihu tam pokračujeme, od, na severu a na jih od Rigi. Bylo tam několik odložení prací, o tom víte, z důvodu samozřejmě závažné recese, bylo to i v těch vedlejších zemích, ale zejména v Lotyšsku, v Litvě tam se tady pokračuje poměrně dobře směrem na Kaunas. To znamená, že mohu říci, že věřím tomu, že do konce příštího roku bychom v podstatě měli dostat našim cílům. To je tady ta pozitivní část celé záležitosti. To je tedy něco, um, v co důvěřuji, co je pozitivní, nicméně musím také říci, že jsme učinili pokroky i z politického hlediska. To baltské spojení bude součástí severo-jižního koridoru. No a ten základ práce začíná teprve nyní, tedy plnění cílů týkající se integrace baltského regionu, to znamená těch nejrychlejší rychlouci ekonomické oblasti zapojení do jednotného trhu prostřednictvím teda tedy vysokorychlostní železnice. A já si myslím, že toto je obrovská příležitost, je to opravdový strategický cíl, záměr, který je v průměru dobře přijímán v celém to baltském regionu. Nicméně je třeba zdůraznit, že je zapotřebí pokračovat eh, a všechno dělat na čas. Samozřejmě je důležité také mít příležitost, co se týče financování prostřednictvím toho nástroje CEF. Tady máme financování až do 25%, 85% a těch dalších 15 eh, eh, z Severoevropské investiční banky. To znamená, tady by neměly být nějaké zásadní dopady pro ty pobaltské země a myslím si tedy, že tam proběhly i dobré konzultace, což mělo tedy dopad, eh, co se týče úvěrového hodnocení těchto zemích. A jak jsem tedy řekl, je to rozhodně situace, která bude pozitivně přínosná pro všechny. No a, a nyní tedy, jaké jsou ty konkrétní úlohy a ještě bych chtěl pohovořit také o těch méně pozitivních či optimistických eh, částech. Nyní tedy probíhá v podstatě proces vyjednávání mezi pobaltskými zeměmi toho vytvoření joint venture, to znamená nějakého orgánu, který na základě koncenzu bude eh, vlastně zprostředkovávat financování té baltské části eh, koridoru sever-jih. Naposledy jsme tady hovořili a máte to v té výroční zprávě o těch výhodách vytvoření takovéhoto koncenzuálního přístupu a v podstatě, co se týče tady té přínosné situace pro všechny, si myslím, že je ale trošku nedobré, když jsou tu určité subjekty v těchto členských státech, které nejsou uh, Eh, tak úplně na 100% angažovány eh, a občas samozřejmě tedy eh, se ke mně dostávají určité názory, že nějaký vysoký úředník z nějaké železnice, který řekne, no jestli si pan Telička myslí tedy, že ten evropský koridor, tedy že to může probíhat i dobře i na těch polsko-litevských hranicích, že se to zrealizuje, to pochybuji, no a to říkají ještě, řekněme, eh, poměrně diplomaticky. Nicméně projevuje to ten určitý postoj těchto určitých orgánů, kteří se chovají jako určitý monopolu a ohledně tedy té situace liberalizace železnic. Je to takové znamení toho jejich postupu. Já v podstatě také pocházím z této části světa a připomíná mi to takové ty staré doby i v té naší zemi. No, tak to nějak bych to popsal. No a co se týče tedy té dohody eh, mezi mm, tedy těmi subjekty ohledně vytvoření joint venture, která bude takovým hlavním motorem, který tedy eh, bude na, eh, řídit celé toto financování, takže ty tři země jednají již několik měsíců a řekněme toho pokroku bylo dosaženo pouze malého, abych to vůbec nepřehnal. Uh, a, takže ty dohody, kterých bylo dosaženo, no, uvidíme, jak to bude vypadat na příštím zasedání. V některých členských státech i ty větší železniční společnosti říkají, že třeba příslušné orgány nebo přímo vlády to mohou nějak brzdit. Máme tady na jednu stranu evropský projekt a má to být projekt, který tedy bude financován evropskými financemi a měl by sloužit všem vlastně, všem členským státům v celé EU. A s některými názory, které to blokují, bych nemohl souhlasit. Takže my jsme již identifikovali určité věci, které si vyžádají vyjednávání na mezivládní úrovni. Nechci tu zasahovat do podrobností, ale zřejmě to bude muset tvořit i součást mezivládní dohody, která se plánuje. A časový harmonogram, tak jak je já vidím, je třeba dosáhnout dohody, této dohody do konce tohoto roku. Pokud ne, tak budeme mít sklus, co se týče plnění eh, harmonogramu a nepokročíme až do léta příštího roku. To znamená, je důležité, aby tedy ti vysocí představitelé těchto tří zemí nezávislé na výročních zprávách na tom, co já tu dnes řeknu, aby byli tedy ochotní a připraveni zhodnotit ten dosažený pokrok. Já samozřejmě osobně to také zhodnotím a jsem schopen jim říct si tedy, zda se plní či neplní cíle. Stále nám ještě chybí, tedy zbývá jeden měsíc, nicméně eh, tak, jak to postupuje, tak nevidím, že by tedy k tomu splnění toho cíle došlo. Pane předsedo, já vím, že nemáme moc času, jenom chci zdůraznit, že tu jsou určité potíže, že jsou tu určité různé zájmy ve hře. Dnes se ke mně dostal jeden e-mail o tom, že jeden členský stát ohledně tohoto mezivládního jednání tam chce navrhnout dokonce i napojení na hlavní město, které v tom původním plánu ani není. V podstatě někdo nyní chce na, ještě nahlodat i to, co již bylo dohodnuto, v čem je již jasno. Takže nyní tedy úkol je jasný. Naším cílem je učinit pokrok do konce tohoto roku Nevím tedy, nezdá se mi, že by bylo možné úplně na 100% to splnit. Pokud se nám tedy podaří, že tu bude dohoda eh, mezi eh, zúčastněnými stranatým ohledně joint venture, tak to bude příležitost, které je třeba využít. A ještě úplně na závěr chci říci, že v posledních týdnech ten proces byl velice složitý, různé politické zájmy se tam střetávaly. A tady bych chtěl zdůraznit eh, spolupráci s Evropským parlamentem. Místo předseda Kalas zná ten region eh, mnohem lépe než já za těch osm let a oni také nám byli velice nápomocní. Takže nyní jsem ochoten odpovídat na vaše otázky, prosím. Děkuji. Takže zdá se, že Mm. není kdo šíleně překvapený. Pan Kramer, prosím, máte slovo. Děkuji vám za zprávu. Já bych se rád zeptal na sanaci eh, cesty Stalinu na hranice. To má být hotovo a do Kaunasu to má být doděláno do, do příštího roku. Eh, na jakou rychlost to bude připraveno? A já se chci zeptat, zda pak budeme mít jednu lokomotivu, která to projede celé, jako to bylo před 25 lety, anebo budeme opět muset dvakrát e, přepřahat, aby se to dalo přejet. A pak ještě tedy konkrétní otázky ke spojení z Varšavy do Kaunasu. Ta, to staré spojení nejde, protože to jde přes Bělorusko, takže se plánuje nové, jasně. Ale má otázka je, eh, tady z této mapy nevyplývá, Eh, jestli to bude před Bělistok Elk nebo přes Bivalky. Na, na hranici tady. Eh, tady Suvalky. Jestli tady přes Elk, jak mi to loni říkal uh, polský státní tajemník, tajemník, že prý se toto upřednostuje, protože já nevím, tam jsou nějaké problémy s ochranou přírody nebo co. Jak to tam teď vypadá? Máte už nějaký plán, jak to bude? Eh, údajně v Polsku budou mít peněz víc, ne, víc než dost, protože eh, Evropská unie jim dala 1,2 miliardy na železnice, které teď chtějí Poláci převést na silnice, protože nemají železniční projekty. Takže já se chci zeptat, jak, má, jak máte to, jestli máte stavební povolení, jestli je ta eh, cesta naplánována, jestli se ta cesta postavit vůbec může. A potom samozřejmě to souvisí s tou, eh, s tou otázkou sousedských zemí. A tady ta rychlost eh, těch spojení, já vím, že v Lotyšsku je velký odpor proti těm novým, těm novým cestám, ačkoliv by to bylo zajímavé pro eh, turistické účely, tedy spojení na pobřeží, prosím. A konec konců jsou tam i důležité přístavy, Uznává se, že toto je významné hospodářsky nejen pro cestovní ruch, ale obecně? Děkuji. Děkuji. Dáme slovo panu koordinátorovi. Uh, as concerns, uh, Tallinn... Co se týče Talinu na hranice, tak tato trasa je dokončená už v podstatě víceméně dva roky. Není to úplně něco, na co jsme zvyklí v některých částech Evropy, v podstatě v místě, a je to jenom jednokolejovka, zatímco jinde je to poměrně rovné a dá se tam jezdit celkem rychle. V každém případě, co se týče stávajícího objemu pro nákladní dopravu, tak to stačí. Ano, může to jet rychleji, ale v podstatě jsme někde na nějakých 100 km za hodinu. E, jsou části, kde se dá jet i daleko rychleji. Teď, co se týče přepřehání lokomotiv, Eh, pardon, ještě vy jste hovořili o trase Kaunas hranice. Tak tam to bylo modernizováno na nové rozpětí. Já jsem měl určité pochybnosti, jestli se držíme harmonogramu u té eh, trati s dvojím rozpětím. Nicméně litevský premiér mě řekl, že to všechno proběhne v čase, takže v tuto chvíli nemám důvod toto spochybňovat a myslím, že se to podaří. Aspoň tedy naši odborníci a odborníci komise to říkají. Teď k těm lokomotivám. Před pár týdny, po 20 letech, v podstatě 20 let tam nebyl žádný, žádný osobní vlak. Já jsem jel vlakem a musím říci, v odpovědi na vaši otázku, že se to dá zvládnout s jednou lokomotivou. Ale já myslím, že problém není ani tak v lokomotivě. Problém je v tom, jestli plně provádíme železniční balíček. Jestli to, co má být liberalizováno, liberalizováno je. A to je úkol pro komisi nejenom v Balckém regionu, ale i jinde, prostě zajistit plné provádění této legislativy. Stále mám své pochybnosti, jestli jsme překonali všechny eh, překážky. Ale tedy v odpovědi na vaši otázku, teoreticky ano, je to možné. Teď, co se týče Elku anebo alternativní trasy, Tady se očekávalo zdržení, očekávalo, že se bude muset vyřešit problém na polské straně hranic s Litvou, právě kvůli aspektům, které jste zmínil, ekologickým aspektům. Tam byla předložena studie a bylo učiněno rozhodnutí, že se to povede přes ELK. Takže z ekologického pohledu je to lepší alternativa. A tady souhlasím, že, to, že problém není s penězi, že problém je, aby proběhly veškeré studie, které by měly být hotové do konce tohoto finančního výhledu. S tím, že polské orgány mě ústně slíbily, že tato trasa kolem Elku bude vybudována v prvních letech nového víceletého finančního rámce. Tolik tedy k Elku. Teď, co se týče Lotyšska, tak Možná si vzpomínáte, že jsem říkal už v minulosti, že jsme měli problémy s lotyšskými orgány, respektive s tím, aby přijali severojižní osu jako prioritu. Pořád považují východně západní trasu za prioritu. Před dvěma týdny jsem se účastnil části zasedání baltských premiérů předsedanému Lotyšském s tím, že ten společný podnik by měl mít sídlo v Rize. A to není jenom symbolické, ukazuje to také na politický závazek, politickou angažovanost v tom, eh, co teď připravujeme prostřednictvím toho společného podniku. Já vím, že při vyjednávání se vždy objeví problémy a rozdíly názoru, nicméně Myslím si, že Lotyši zmiňují legitimní věci, takže si dovedu představit, že Lotyšsko to bude řádně podporovat. Zatím jsem nesetkal se s žádnou, žádným odporem a doufám, že je to zatím všechno v pořádku. Takže pokud tam jsou problémy se společným podnikem, nejsou prioritně lotyšské. Děkuji mnohokrát, pane Teličko. To bylo velice zajímavé. Mám pocit, že se dostáváme do, pocit, do eh, oblasti, kde to nemůže být tak úplně rozdělováno. Teď dám slovo paní Pace, která bude hovořit o svém projektu. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se v letech 2007 až 2013 soustředila na dva projekty. Jednak to je tedy eh, vodní cesta eh, Dunaj Mohan eh, Mojza a potom eh, se našel Sheldam. Čeho jsme dosáhli? Eh, no, eh, máme zde na jednu stranu konflikty s různými environmentálními skupinami, které zde mají určité zájmy. Někdy se naše zájmy, tedy zájmy těchto skupin a plánovačů rozcházejí, ale jinde naopak jsou ty zájmy stejné, takže možná po té rekalibraci, kterou provádí pan Pofros, a pokud vím, tak už brzy bude mít výsledky. Myslím si, že poté snad bude existovat reálná šance, že ten koridor eh, Sénský se posune. Bylo to sice drahé, ale doufejme, že snad ten příští design už splní naše možnosti finanční i časové. Takže oceny na sever bych to nechala být. Pokud máte otázky, tak vám mohu zodpovědět, ale tam to jde poměrně docela dobře a všechno to propojení s Flandry a Valonskem, i tam to jde poměrně dobře. Vlámsko, Nizozem, Flandry, Nizozemsko, tam se eh, momentálně jednalo co do zdymadla v Tarnöse, co řeší obě tyto země dohromady, nicméně tam to jde dobře, za pár let už tam to zdymadlo bude. No ale teď ten Dunaj. Dunaj to je velmi komplikovaná řeka. Jde to přes mnoho různých zemí a každá země každou chvíli mění vládu, a pro mě jako pro koordinátorku se těžko někam jezdí, když se neví, za kým vlastně se má jet. A nebo se ten člověk neustále mění. Takže my se snažíme ze všech sil, snažíme se, kdykoliv přijde kamkoliv nový ministr, abychom mu klepali na dveře. Velmi často, když za nimi přijdeme, tak už oni sami vědí, kde ty problémy jsou. Eh, řešíme různé výzkumy, různé plány a dělají se různé věci eh, související ze studií dopadu na životní prostředí. Myslím si, že právě to nadcházející období je období, kdy musíme jednat. A v novém eh, příštím finančním rámci jednat můžeme. Jedna z nejdůležitějších věcí, se kterou se setkáváme denno denně, je to, že tyto země mají tolik priorit na silnicích, v sociální politice, všechno, co si dovedete představit, tak eh, vlastně všechny tyto věci jsou daleko důležitější pro ně než eh, zprůplavnění nějaké vodní cesty, aby se tato dala využívat. Já to chápu eh, a naštěstí v příštím finančním rámci máme možnost spolufinancování ze strany Evropské komise na tedy hardware, eh, který je potřeba na zprůplavnění těchto řek. Takže poskytnutá pomoc, to je velmi důležité. V příštím období bude eh, role vnitřních vodních cest, a pokud jste slyšeli pana Saváryho skutečně, tak chápete proč, bude role těchto vodních cest jako transportního systému stále významnější protože například minulý týden jsme byli v Bulharsku a Rumunsku. Měli jsme 4 hodiny na 150 km, takže to jelo jako na běžícím páse. Pokud je zde jedna věc důležitá, je to kapacita. Od pana Savaryho jsme slyšeli, co se děje s železnicí. Tam to potrvá celá léta, než se to zprovozní. Silnice už jsou tak jako parkoviště, takže jediné, co krátkodobě je použitelné, jsou vodní cesty Dunaj. To eh, zejména když vezmeme v potaz otázky životního prostředí, ochrany životního prostředí samozřejmě, tak eh, vidíme, že lze věci zprovoznit relativně velmi brzy. To je, myslím, velmi důležité sdělení. Takže, co se děje? Začneme rumunském a bulharském. Na začátku vztahy mezi rumunském a bulharském nebyly špatné, ale oni vlastně neexistovali. Ale teď myslím, že už nám zde vzniká něco nového, máme memorandum o porozumění z let 2010 a 2012. Minulý týden, konec konců proto jsme tam byli, bulharský prezident s rumunskými ministry a různými eh, agenturami pro životní prostředí se sešli v Sidistře na Dunaji a proběhla velmi plodná schůzka. Byli tam eh, starostové a primátoři z obou stran, kteří samozřejmě jsou těmi prvními, kteří jednají v této oblasti a myslím si, že tam panovala taková společná atmosféra toho, že teď je skutečně potřeba něco udělat, je potřeba jednat pro lidi a pro naše města, nebo pro jejich města respektive. A myslím si, že stejný pocit ehm, teď už vidíme i z vyšších úrovní a není to tak, že by to byl přístup ze zhora dolů, ale spíše naopak to stoupá ze spoda nahoru, což je přesně to, co jsme už od začátku chtěli. Tak, teď tu toho hodně vynechám, abych vám vyhověla, pane předsedo. Řeknu zkrátka, že tito starostové se zajímají o možnosti místního rozvoje, které jim tyto nové nástroje umožní. Údržba. To je jeden velký problém, už jsem říkala. Teď už jsme měli tři léta, kdy plavba v podstatě nebyla vůbec možná v tom úseku mezi Rumunskem a Bulharskem, ačkoliv ten eh, rumunský eh, ministr posílal do Bulharska nějaké dopisy, kde se nabídl dokonce, že by eh, to zprůplavnění zaplatnil. No, tak teď mají to memorandum o porozumění a dělají i plány na protažení těch vodních cest, aby byly splavné pro větší plavidla. A myslím si, že je e, na čase, protože průmyslu utíkají peníze, ale ztrácí se i naděje, že vnitřní vodní cesty budou vůbec nějak využitelné. Teď tedy k nějakému schrnutí a doporučením. Pokyny ten tý, tedy to nové, chce zajistit užší integraci vnitřních vodních cest eh, k celé síti multimodálních eh, transferových bodů. A pokud chceme eh, multimodální dopravu v krátké době, skutečně vnitřní vodní cesty a Dunaj potřebujeme. Nástroj pro propojení Evropy otevírá nové možnosti pro investice, a to i pro soukromý sektor. Regionální rozvoj v těchto oblastech je také možný mě upřímně velmi zarmoutila poslední povodeň na Dunaji. To byla povodeň, která vůbec nemusela být. Byly to záplavy, kterým by se dalo zabránit, pokud bychom měli protipovodňová opatření. Co bychom dělali na Dunaji, to musí být vždy celostní přístup, to znamená pitná voda, zavlažování, e, záplavové oblasti, splavnost, nejde jenom o to zaměřit se na jednu tuto věc. Takže to mě bylo skutečně velmi líto, to mě velmi mrzelo. Otázka nečlenských států EU, jejich zahrnutí podle nových pokynů TNT je to možné, máme společný přístup, pakliže tedy máme nějaké přeshraniční problémy a všechny problémy, které má Srbsko, jsou problémy přeshraniční a tím pádem je to velmi dobrá situace musím zmínit, že je to skutečně modelová země, protože Srbsko už od prvního dne měli nevládní pracovní skupiny i environmentální skupiny u stejného stolu a skutečně si proto zaslouží eh, naši pochvalu, jako si zasloužili pochvalu WWF, v tom smyslu, že všichni byli nadšeni z toho, jak se u nich tyto věci dělají. Dojde také k transferu technologického rozvoje z horizontu 2020 do projektu jako je RIS. Ehm, půjde o e, nové motory, nová paliva a další věci, které přispějí k hospodářské atraktivnosti vnitřních vodních cest. Ráda bych zopakovala, že všechny zúčastněné strany se na tomto musí podílet. Pak zde ještě jeden velký politický problém je skutečně potřeba, abychom obnovili Bělehradskou úmluvu, tak abychom posílili pravomoci Dunajské komise a abychom umožnili e, i členství Evropské komisi při, tom, při této komisi. To je zatím zaseknuté kvůli e, stanovisku Ukrajiny. V roce 2012 e, bylo vydáno prohlášení lucemburských ministrů, e, na které navážeme, tak abychom zopakovali Eh, důležitost otázky údržby, abychom všechny přesvědčili, že je důležité zabránit tomu, aby se nám lodě někde zasekávaly, zejména v příštím letním období. Eh, rekalibrace projektů eh, zavedení pana Porfora pokračuje dobře. Já myslím, že mohu říct, že jsem optimistická. O tom bulharském prezidentovi jsem vám řekla. A to jste vy, pane předsedo, dobrý den. Probíhající studie byly zatím ukončeny. Spolková vláda v Německu a vláda v Bavorsku eh, se eh, rozhodly tak, že se eh, vyslovili pro variantu A, což je garance 200 dnů do roka eh, hloubky 2,5 metru, což nestačí. A je to politování hodný výsledek, vzhledem k tomu, že Evropská unie za tu studii zaplatila 33 milionů. Mě upřímně nezajímalo, která varianta to nakonec bude. Eh, mě zajímalo, kolik dní to bude, aby to bylo víc než 200 a e, aby ta splavná hloubka byla víc než 2,5 metru. Takže e, tuto studii teď nějakým způsobem zakončíme. Prodiskutujeme výsledky výzkumné, výzkumných aktivit. Rádi bychom tu variantu A využili co možná nejvíce. Možná, že se nám tam podaří doplnit ještě pár dnů díky inteligentním řešením. Konec konců technika kráčí vpřed mílovými kroky, třeba se nějaké inteligentní nápady z vědecké komunity objeví. E, tunel, který zmínil pan Savary, by mohl zcela změnit vzorce toku e, dopravy v Rumunsku a Bulharsku. E, budou tam dva toky. Jeden na západ a jeden do Ruska. Ale s tímto novým tunelem se to může zcela změnit. Může se změnit úplně vše, co jsme zatím viděli. A poslední slovo, pane předsedo, o e, Konstanci. To je e, přístav s velkým potenciálem. Ale já jsem nikdy neviděla přístav, bez propojení do vnitrozemí. A když tam nemáme vlaky, silnice, které jsou neustále ucpané, nejsou tam žádné vnitřní vodní cesty, upřímně řečeno nevím, jak má Konstance být propojená s vnitrozemím. Takže pokud skutečně chceme rozvíjet Rumunsko a přístavy v Bulharsku, tak skutečně musíme něco s vnitřními vodními cestami v Rumunsku udělat. Co, to zatím nevíme. A pak ještě jedna věc, to bude zajímat pana Krámera, než se na mě zeptá, ne, než se mě na to zeptá, ano, v Galači máme eh, přístav, eh, kde, eh, který je napojen na systém této řeky, takže tímto tak předejmu vaši otázku. Ano, já vím, že pan Krámer se na tyto věci Eh, ptá, ale nemyslím si, že si otázku ušetří. Neprve pan Van Dálen, pan, pan, Kukan, pan, pan Kančan. Pánové, eh, buďte struční, co možná nejstručnější. Jako první pan Van Dálen. Eh, Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat paní Pejs za veškerou vykonanou práci a mám jednu otázku, co se projektu týče. Sen Šalda, řekla jste, Šelda, řekla jste, že máme studii, která byla tedy vypracována, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Je, máte tedy takový pocit, nebo v pozadí tohoto vašeho prohlášení, že vše bude v pořádku, je ještě něco jiného? Tak nějak mi to úplně nebylo jasné z toho vašeho projevu, čím odůvodňujete tu víru, že to bude dobré. Uh, a ještě další věc, pane předsedo. V listopadu 2012 proběhla konference, již se zúčastnila i paní Merklová. A vyřkla tam tehdy projev ohledně tedy priorit na Dunaji pro Německo a vyplynulo z toho, že je důležité, aby tento projekt byl uzavřen. A vy jste tedy hovořila, řekla jste study was brought an end, tedy že byla dokončena studie, takže my nevíme tedy, jak eh, jaká jsou tam konkrétní opatření třetí, třeba pro případy záplav eh, nebo jiných nějakých pohrom. Ovšem nemůže se to v tom napojení na, Danu, na Dunaj nějak ještě změnit. Paní Merklová tak nějak krásně mluvila, ale nic z toho konkrétního nevzešlo. Nicméně, jak se zdá, tak i ty vnitřní plavby nejsou nějakou prioritou pro Německo. Děkuji. Víte co, ona eh, otázka přání je jedna věc, ale otázka peněz pro vnitřní vodní cesty to je podobně jako ten Dunajský kanál u nás. Eh, tam je to v podstatě jenom 10% původních prognóz a i přesto je to obrovský pokrok. Vydalo se na to eh, několik miliard eh, euro. Já jsem kdysi jel po Dunaji na kajaku, každou chvíli jsem se musel vyhýbat těch, těm obrovským vlnám, to bylo před nějakými 30 lety, ale teď, když jsem tam jel, viděl jsem za celý den jenom tři lodi. Fakt je, že Dunaj není jenom pro ty největší lodi a přesně to musíme říkat. Musíme se na druhou stranu omezit na to, co je důležité. 80% vnitřní dopravy na vodních cestách je v Evropě na Rýně, takže tam um, musíme dávat peníze. Samozřejmě pak ještě otázka eh, paní Merklové a Bavorska, kteří byli ještě před rokem pro rozvoj Dunaje, eh, konec konců i Ramzaur je z Bavorska, ale najednou jsou všichni proti. Já nevím, čím to je. Eh, možná, že to je eh, tím, že by se Dunaj musel upravit pro splavnost i pro jiná pravidla, nebo pak budeme ještě 20 nebo 30 let čekat, ehm, eh, jak to celé dopadne. Co s kamiony? Samozřejmě ty musí zesilnit, to je jasná věc. Ale kam s nimi, že ano? Velmi často se mluví o tom, že vnitřní vodní cesty e, jsou velmi důležité pro budoucnost, e, protože například e, co se týče Eh, železničního koridoru Berlín-Varšava, tam se eh, dá jet maximálně 160 po železnicích, ale právě proto je ta vodní cesta tak důležitá. Já nevím, jestli si někdo myslí, že lodi na vodě pojedou rychleji než 160, tedy kilometrů za hodinu. To je, myslím, absurdní, ale musíme přemýšlet o tom, zda je něco smysluplné. v minulosti to vždy bylo tak, že když nějaký členský stát řekl ne, tak byl konec. E, Německo teď neříká, já to beru na vědomí a e, myslím si, že by to měli zohlednit i všichni ostatní. Děkuji vám, pan Ertuk. Děkuji vám, pane předsedo. Pan koleda, kolega eh, Krámr mi tak trochu vzal vítr z plachet. No nic, to se nedá nic dělat. Každopádně děkujeme vám, paní Pejsová, za vaši přednášku. Je to, myslím, po čtvrté, co jste tady. A po čtvrté se vás musím já zeptat na to samé, musím vás požádat o to samé. Každý rok máme tuto krásnou mapičku a musím říct upřímně, že už to nepovažuji za důvěry, důvěryhodné. Že eh, stále se musíme dívat na ty obrovské mezery barevné. Mě by zajímalo, Zda by tedy ty jednotlivé sekvence nemohly být vyznačeny jenom takto barvou, ale počtem lodí, kolik, tam, kolik se tam plaví. Já si myslím, že pak by to vypadalo úplně jinak, protože ta červená barva v podstatě znamená, že my v Bavorsku nebo v Německu neděláme domácí úkoly. Já si myslím, že bychom si měli spočítat lodi a pak uvidíme, kde je nejvíc lodí, kde je jich málo. A všichni uvidíme, že přesně mezi Straubingem a Fershofenem se plaví víc lodí než na leckdy celých těch uh, úsecích, které jsou značeny zeleně. Děkuji. Pan Kančan. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také já bych rád eh, paní Karle Pejs, paní koordinátorce poděkoval za vykonanou práci. Již tu zazněly různé aspekty a já si myslím, že je důležité zaměřit se tedy uh, na ty orientační linie RTT, které byly schváleny. Nicméně měli bychom prosadit to, aby se to z té teoretické fáze zrealizovalo, aby tedy ty vnitřní eh, vodní cesty byly opravdu eh, realitou. Když se podíváme tady na tu mapu, kterou nám paní koordinátorka předložila, tak eh, tady vlastně není nic ohledně řece ohledně řece Pádu až k Milánu. Já nevím, když se na to dívám, tak asi ta mapa nebyla aktualizována. Dívám se tady do té brožurky, nějaké kapitoly tu jsou, něco bylo aktualizováno, tak si říkám, od doby publikace se něčeho dalšího, něco dalšího ještě změnilo? Jak se dostaneme do Milána? No, eh, také bych chtěla poděkovat paní Pejs za, za její prezentaci a zeptám se na konkrétní část její zprávy, která se týká eh, vnitrozemských vodních cest v České republice jako eh, země, která nemá vlastně spolehlivý přístup k moři. Eh, tady se jedná eh, spíše tedy o projekty na, na splavnosti Labe, eh, ale můj dotaz se bude týkat zmínky ve vaší zprávě o jaksi oživující se aktivitě kolem eh, dlouhodobého projektu Odra Dunaj Labe. Eh, samozřejmě nová politická reprezentace toto považuje za jednu ze svých eh, priorit. Připravuje se studie proveditelnosti. Já bych se vás chtěla zeptat na váš názor na realizovatelnost tohoto projektu. Děkuji. Sylvia, I, call you, I, I can't stand how you can ask a question of something you've not. Sylvie. The floor, if you could be brief, please. takže prosím, pokud budete stručná, tak máte slovo. Uma. Děkuji. Já bych se ráda um, obrátila na paní Pace s otázkou, jak nahlíží na ten nový koridor Rin-Dunaj a také na projekty, které probíhají a ještě nebyly financovány, které jsou ty velice důležité projekty, co se týče rozvoje přepravy na Dunaj. A prosím, paní Pejs, odpověď. If you allow me a start... Pokud mi dovolíte, tak bych začala od konce. Jaké jsou tedy nejdůležitější projekty a pak se vyjadřím k tomu, co řekl pan Kramer obdobného. Když se zaměřím tedy na Dunaj, tak vždy začínám od Konstance. Začínám tedy od Konstance nahoru a pokud Německo řeklo ne, nemáme tedy něco zapotřebí ohledně Dunaje, to je nesmysl, protože eh, Dunaj je důležitý pro Německo, ta vzdálenost je podstatná a i kdyby Německo zablokovalo celý Dunaj, tak je tam pořád obrovský potenciál pro celý Dunaj. Většina Dunaje není v Německu, táhne se až do Konstance nějakých 200 kilometrů, takže je to důležité pro ty země, kterých se to týká a některé z nich jsou to teda jenom vnitrozemské státy nejsou propojeny k moře, tedy Chorvatsko. Další oblasti, tedy kde lidé opravdu chtějí mít možnost plavit se až k moři prostřednictvím Dunaje. Bulharsko, Rumunsko jsou opravdu ochotní se spojit, zapracovat na té situaci, a spojit se a to opravdu pomůže a určitě to přinese dobré výsledky. Takže pokud budu tedy pokračovat od spoda nahoru, pak tedy samozřejmě máme určité problémy v Maďarsku. Rakousko pokračuje poměrně dobře, pokusíme se tam ty určité nedostatky vylepšit a pokud Německo to nepřeje nějak zlepšit, nicméně v Bavorsku kvůli těm sekcím si pořád někdo studuje, jenomže stěžuje, jenomže ono je to obou strany. Pokud tedy ty kamiony nedostanete eh, na vodu, pořád si na to někdo budu stěžovat. Já si jako ministrině pam- pamatuju, že tam byli opravdu velice rozhorčeni s, tím, s těmi výjimkami pro kamiony o víkendech, takže tam by si zase ti samí lidé stěžovali, že si nepřejí třeba toto, ty kontejnery a ty kamiony na lodích, takže já opravdu nerozumím, vždy si někdo stěžuje. Příspěvek mimo mikrofon. A co železnice až do Konstanci, tam také ta kapacita není příliš velká. Tady opravdu je potřeba, aby se na tom pokročilo, já v to věřím. Paní Sehnalová, vy jste se ptala na Českou republiku a potřeba větší aktivity. My se snažíme maximálně. Myslím si ale, že i Česká republika si přeje mít přístup do Hamburku a s propojením Děčína, aby to tedy nebyla uzavřená vnitrozemská země, ale pokud se k tomu pokud se to nenaplní ani, tak nebude to propojení na Dunaj. Opravdu je zapotřebí, abyste tedy mohli něco eh, pak i vozit po těch lodích po Dunaji. Vím, že uh, Česká republika ostrůvek v Hamburku na převoz eh, zboží nákladu a je tu tedy zapotřebí spolupracovat i s tou německou stranou. A ne, nemyslím si, že by si Německo přálo zablokovat tak důležitou hospodářskou aktivitu pro Českou republiku. Kolega eh, Kančan, řeka Pát, to je velice slibný projekt. Samozřejmě, že jsme se soustředili na ten sever a Dunaj, ale přejeme si také splavnit eh, pád a určitě se to té dané zainteresované skupině podařilo pokročit na tom, pokud si přejete dosáhnout Milána a zda se to zrealizuje, to je dobrá otázka. Ale asi to spíš závisí na tom, zda si to budou přát opravdu Italové, italská strana, spíš než někdo jiný. A je to opravdu zajímavé, protože ten region je naprosto přeplněn, zahlcen auty a nákladáky. Pan Ertuk, a počet lodí. Já vám na to mohu říci, že dvě nizozemské lodě byly zablokovaný v Straubingu, tedy pokud se mne zeptáte, kolik lodí tam je, tak jich asi nebude mnoho v krátké době. Pane Kramere, vy se ptáte, co tedy děláme s Dunajem. Já vám slibuji, pane Kramere, že se pokusím splavnit Dunaj. Jsem přesvědčená že to bude dobré. Máme dobré vztahy i s těmi skupinami pro ochranu životního prostředí. Proběhly mnohé diskuze a snažíme se jim vynaslechnout v těch oblastech, které jim nejvíce leží na srdci. I v Maďarsku eh, uplatňujeme konkrétní opatření v Srbsku i v jiných místech a snažíme se tedy to samotné uplatnit i v Rumunsku a v Bulharsku. Takže když se mě ptáte, co s Dunajem, tak říkáme, že budeme plavit lodě po Dunaji. A jak jsem již předeslala, to, že Bavorsko si nepřeje lodě na Dunaji, tak to mě překvapuje. Mikrofon, prosím. Mr. Kramer, Mr. Kramer. Pane Kramere, každý rok tady opakujeme tu samou diskuzi. Ta společnost potřebuje určitou eh, masu, určitý počet tun k přepravě tonáž, aby byla zisková, ale je zapotřebí mít tu nezbytnou tonáž, aby z toho měla přínos. Proto v podstatě ty společnosti tu jsou, aby v budoucnu se jim vrátilo uh, to, co do toho vložili. A pan Van Dalen Senschel, tam je to už. My jsme měli, my jsme se setkali eh, s lidmi z regionu a, a Hovořili jsme tedy o všech těch detailech ohledně tedy té vnitrozemské platby, o těch tocích, o všech těch nezbytných částech. Já doufám, že jim to bylo nápomocné a pokud si budou přát, mohou to mít i písemně. Doufám, že jim to tedy pomůže se správně rozhodnout, aby ty projekty nebyly tak nákladné a ne tak složité a aby našli i soukromé financování, které by to podpořilo. Já nejsem členem vlády, nicméně ty signály jsou pozitivní. A k tomu Straubingu Filshofru myslím, že o tom už jsme hodně hovořili. Musíme být schopni přijmout to rozhodnutí udělat maximum na základě toho řeš, eh, řešení, které bude přijato, aby tedy ta oblast z toho měla nějaký přínos. Děkuji paní Pejs a dalším koordinátorem. To jsou ty dálnice na moři, pan Valente de Oliveira. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Za poslední roky jsme spustili 31 projektů. Některé jsou hotové, některé probíhají, ale celkově znamenají zhruba 370 eh, milionů za spolufinancování a celková investice je tam více než 1,5 miliardy Jaké druhy projektů tady vlastně máme? Můžeme si je rozdělit na takové dvě hlavní větve. Ty tradiční, tedy tradiční propojení dvou přístavů, a e, některá z těchto spojení jsou velmi úspěšná. Já sám jsem nedávno e, na jednom takovémto spojení byl mezi Kaleskrony a Gdyní kde všechno fungovalo tak, jak má a teď je tam mezi těmito dvěma státy daleko větší e, objem dopravy a vyhýbá se to těm dopravním problémům mezi Švédskem, Dánskem a Německem. Vlastně jsme to rozdělili na dva přístavy a báječně to funguje ale pak jiné projekty tohoto typu zatím ještě probíhají. A ten druhý typ projektu je to, čemu říkáme projekt eh, s širším polem výhodovosti. Jsou to tedy projekty s všeobecnějšími výsledky, kde chceme angažovat co nejširší paletu lidí, protože participace na projektech je podle mě nejlepší záruka kterou máme pro okamžitou aplikovatelnost výsledků. Tento typ projektů, myslím, se dokáže potýkat s celou řadou účelů. Nejprve tedy bezpečnost, hlavně bezpečnost na moři, Eh, v této oblasti jsme dokončili několik projektů, zmíním z nich eh, jenom jeden. Ten se jmenuje Mona Lisa, to koordinuje Švédsko a eh, ten byl už tedy dokončen a týká se buď automatického přesměrování plavidel, a nebo se to týká i ideografických průzkumů, tak aby se zajistilo, že nebudou problémy s, se sedimenty, tedy ne, to není problém jenom v řekách, je to problém i v určitých oblastech na moři. Takže takováto propojení s bezpečností, dohledatelností, sledováním, to je přesně to, co zajišťuje, že ty cesty po moři jsou bezpečné. Eh, druhý, druhý typ projektů se týká přístavů jako takových a jejich efektivity. Eh, přístavy mají asi nejsložitější část svých operací v tom, že v nich probíhá celá řada eh, jaksi prací najednou. Vy, Pracovali jsme proto celou řadu projektů, které se týkají e, zpracování typu single window, jeho výhod a e, možností. Ale teď už vlastně o tom e, principu single window, to znamená jednotné časové okénko, o tom už nehovoříme, ať už se, týká, ať už se to týká cel, nebo fitosanitární, veterinární, nebo čehokoliv dalšího. To už se zrušilo a máme projekt More for More, to koordinovala administrativa, pardon, projekt Mosimos, eh, to koordinovala eh, eh, přístav ve Valencii. A teď máme druhý projekt Bitumos. A to se týká propojení přístavů jako takových a obou stran služeb, které poskytují. Přístavy jsou důležité pro propojení lodí s vnitrozemím. Tato propojení musíme podporovat tak, abychom dosáhli lepšího zpracování toho, čemu se říká logistický řetězec. Znamená, už nemluvíme o jednomodální dopravě, už mluvíme o logistickém řetězci, který zahrnuje všechny ty typy dopravy, které jsou tam zapotřebí. Lodi a i ty pozemské druhy dopravy. Třetí druh projektů se pak týká paliv, pohoných hmot. Paliva, pohoné hmoty a životní prostředí nás zajímají velmi. E, tady je celá řada otázek, e, například e, využívání eh, dýzlu, to je velmi drahé, vyplatí se vlastně jenom u krátkých cest, ne u těch dlouhých. Dále využití e, skrabrů, tedy e, sběrových, sběrových jednotek v komínech e, lodí. Tady je několik problémů. Jednak je to velice těžké zařízení, které se musí dát nahoru, až úplně nahoru Eh, od těžiště lodi, čímž, pro, čímž je problematičtější její řádné vyvážení. S tímto už jsme lecos udělali. Máme jeden projekt, který se zabývá zlepšením skraberů. Je to velmi složité zařízení, protože eh, tyto skrabry nejsou ze železa, nejsou to kovy, jsou to většinou plasty, jsou to nové materiály, které odolávají té velmi agresivní kombinaci eh, kyslíku siřičitého s vodou. A to znamená, že se musíme zabývat nejenom tvarem a umístěním eh, těchto, těchto prvků, ale i materiálovou otázkou. A nakonec, eh, což je asi nejslibnější, využití metanolu, což má ovšem určitá omezení kvantitativní, a potom tady máme také LNG, to znamená kapalný zemní plyn. V této oblasti došlo k velkým pokrokům. Za prvé, LNG je oblast, která. Eh, pardon, máme zde oblast eh, omezených emisí síry, což je Baltské moře, eh, Lamaňský průplav a kus, středu, a kus Atlantského oceánu, kde máme tedy omezení platná od začátku roku 2015, ale není to jenom pro Evropskou unii, je to i pro zbytek světa. Mají tam ty limity trošičku flexibilnější, ale do roku 2020 ty limity musí splňovat všichni. A toto je důvod, proč LNG přidáváme takovou důležitost. Protože zejména v oblasti Baltského moře, kde už máme definovány programy pro zprávu celé této mořské oblasti a potřebujeme, aby i tyto projekty byly spuštěni. Je zde celá řada dalších faktorů. Severní Amerika, tedy USA a Kanada, se rozhodli vyhlásit chráněné oblasti, a to jak na východním, tak západním pobřeží. Takže v blízké budoucnosti budeme čelit vlastně kombinací dvou věcí. Jednak budeme mít zvláštní oblasti na severu Evropy a jednak e, zvláštní oblasti na druhé straně Atlantského oceánu. To znamená celou řadu problémů. E, je možné skombinovat dva druhy paliv, dva hruny pohoných mod v jedné lodi, je, možná, eh, je možné plavit se přes Atlantik jenom s použitím jedné pohonné hmoty, tedy LNG? Je to celá řada otázek, které zatím nemají odpověď. Máme celou řadu projektů, které se tu odpověď snaží najít. Čtvrtý eh, aspekt, který bych rád zmínil, který jsme upřednostnili, je otázka školení. Eh, máme projekt TrainMos, který už je téměř hotový a který chceme rozšířit. Zatím pouze tři evropské státy eh, mi řekly, že nemají problémy se školením lidí pro eh, jaksi námořní plavební výcvik. Ale ono nejde jenom o ten námořní výcvik, ono jde o propojení vlastně této věci i s logistikou a s námořní dopravou. Proto je to školení tak důležité. Rádi bychom, abychom měli takovou všeobecnou síť pro spolupráci eh, několika institucí v Evropě, které by poskytovaly vlastně stejnou úroveň školení pro všechny. Za páté, to je eh, něco, co se týká jaksi akumulace znalostí. Evropa je bez pochyby tou částí světa, kde existuje velmi mnoho znalostí, co se týče námořní dopravy a dalších věcí. Rádi bychom vytvořili takovou všeobecnou síť, která právě umožní výměny tohoto druhu informací, tohoto druhu znalostí tak abychom mohli využít dvou výhod. Jednak eh, chceme využít znalosti, které jsou na univerzitách a ve výzkumných institucích a chceme tyto znalosti skombinovat s praktickými znalostmi, které mají eh, přístavní orgány a vůbec přístavy obecně napříč Evropou. Takže to jsou ty hlavní vektory těchto projektů v rámci TNT. Samozřejmě máme i určité problémy. Asi ten nejdůležitější problém, který máme, je ehm, distribuce výsledků. To je důvod, proč eh, takovým způsobem podporujeme ty meziprojektové schůzky. Chceme rozšiřovat eh, soubor účastníků na těchto projektech. Chceme zajistit, aby Ehm, se všechny strany na těch projektech podílely aktivně. Fakt je, že většina projektů se sdílí mezi několika institucemi. Nicméně pak jsou zde ještě zaangažované strany a pokud eh, tyto možnosti řádně využijeme a distribuujeme výsledky našich projektů, můžeme snad i v této oblasti dosáhnout, a je to oblast velmi komplikovaná, dosáhnout významného pokroku. Tím pádem už jen ve, velmi stručně, eh, pane předsedo. Popsal jsem vám, co jsme v posledních letech dělali. Samozřejmě poděkovat bych musel celé řadě lidí. Jednak tedy účastníkům na projektech jako takových a účastníkům na projektech, na studiích, což jsou lidé, kteří s velkým zájmem přenechali těmto projektům své znalosti a svou kapacitu a jim musím z celého srdce poděkovat, jsem jim velmi vděčný za spolupráci. Chci je ujistit, že svůj cíl splnili. A už končím, ano, už končím. E, I ty zúčastněné strany pro tyto projekty byly zásadní a nakonec děkuji mnohokrát členům eh, příslušné agentury, kteří důsledně doprovázeli všechny tyto projekty a samozřejmě děkuji také zaměstnancům DG Move, které pro nás bylo naprosto nepostradatelné. Děkuji. Děkuji, hlásí se dva lidé. Poprosím, abyste hovořili velice stručně, protože zatím máme pouze půlhodinové spoždění. Paní Tykau a potom paní Ayala Sanders. Prosím. Poprosím opravdu o stručnost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Ve vaší zprávě jsme viděli řadu projektů a v podstatě žádný se netýkal Černého moře. Totež platilo i u předchozích let. Byla ta možnost přihlásit se do tendru a byly tam dva projekty. Jeden se týkal námořního eh, tedy přístupu k Černému moři. Bylo to zamítnuto, protože bylo řečeno, že to nepřináší žádnou přidanou hodnotu evropským projektům. Tady poprosím o vysvětlení. Proč nepouštíme se do takovýchto projektů, které umožňují propojení s Černým mořem? Děkuji, pane předsedo. Také já bych ráda poděkovala za prezentaci a chtěl bych se vyjádřit některým aspektům. Jak hodnotíte to, že ty mořské dálnice se více soustředovali na zlepšování infrastruktur, spíše než to, jak bylo za doby Marka Pola podporování vytváření služeb. Myslíte si, že i v tomto došlo k nějakému pokroku, co se týče tedy těch nezbytných infrastruktur? A za druhé, eh, vztahy mezi námi a třetími zeměmi, se severem Afriky a nebo se zeměmi více na východ od evropské hranice. Máte tady také nějaké doporučení nebo nějakou zkušenost, e, kterou bychom mohli označit jako pozitivní právě pro tyto aspekty? A ještě na závěr, co se týče toho nehmotného, to znamená oblasti vzdělání, vy jste zmínil i takový Erasmus pro e, pracovníky na moři. Eh, protože ty právě potřebujeme v tuto dobu. Takže jaké jsou stávající zkušenosti a zda máte nějaká doporučení, eh, něco nového v této oblasti? Děkuji. Pan Valenty. Děkuji. Co se Černého moře týče, tak já jsem navštívil jak Konstancu, tak Varno a Burgas. A situaci jsem viděl v této části Evropy. Snažil jsem se vysvětlit, že musí být předány řádné návrhy, aby potom mohly být realizovány projekty. My jsme se setkali při těchto jednáních s tím, že existuje řada možností, všechny jsou spojené s těžkostmi. A co se priorit týče, a to už zde bylo zmíněno, tak jedna by měla být z Konstanci do vnitrozemí propojení. Je tam nějaká železnice, která je v podstatě z 19. století, v nejlepším případě ze začátku 20. století. Takže kdyby mě jste se zeptali na to, jak, na co se máme soustředit, tak bych řekl těch 30 kilometrů mezi Konstancou a stávající dálnicí. Tam je potřeba to trochu posunout. Já vnímám to, co říkáte. Možná bude potřeba založit skupinu, která by pomáhala těm, kteří připravují návrhy, aby je připravili řádným způsobem. A to tež platí i pro Burgas. Burgas eh, leží v hezké části zálevu. Tam se určitě vejde hodně lodí, ale zatím tam jsou problémy s dalším spojením. Takže jsou tam příležitosti. Ale jsou tam také problémy a překážky. Jednou z velkých překážek je Bospor, a druhou vztahy se třetími zeměmi kolem Černého moře. Chceme-li to posunout dopředu, bude potřeba předkládat návrhy v takové fázi, ve které by se ještě o nich dalo diskutovat a případně upravit tak, aby až budou předloženy, byly úspěšné. To si myslím, že by bylo nejpřínosnější. Nyní k paní, k otázce paní Ayali Sanders. Tady jenom krátce odpovím a řeknu, co děláme s tím. Za prvé propojení na severní, se Severní Afrikou. Já jsem byl v Barceloně a hovořili jsme s Radou pro Středomoří. Byl jsem také v barcelonském přístavu, byl jsem také ve Valencii a Valikante. A ptal jsem se na to, jak to tam vypadá se spojením. To tež platí i pro italské přístavy. Například Janov je propojený na, Sardini, na severní Afriku přes Sardiny, ale také je potřeba zajistit, aby se přenášely i si znalosti. Do přístavu na druhé straně moře. Co se týče vzdělávání a školení, tak eh, to není jenom o námořnících. Jde hlavně o logistiku, o administrativní síly v přístavech, s tím, že naším cílem je zajistit, aby na obou stranách, v Evropě zvláště, pracovali na těchto místech opravdu profesionálové. Teď, co se týče infrastruktury těch takzvaných eh, námožních dálnic, tak tam je také důležité napojení na vnitrozemí, a to především po cestě, ale také i po železnici. ale také jde o přizpůsobení plavidel. Je potřeba zabývat se všemi aspekty tohoto spojení a pokud tomu tak bude, tak lidé budou využívat i těchto mořských spojení, nikoli jenom těch pozemních. Tak děkuji mnohokrát. Děkuji za vaši zprávu a pustíme se do dalšího bodu na pořadu jednání. To je stanovisko pana Kančana týkajícího se Cezaru. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já pohovořím velice stručně. A vzhledem k tomu, že je tu několik změn v tom textu které jsou v podstatě jenom takovým prodloužením těch stávajících aktivit toho společného podniku, který již vykázal příslušné výsledky a vytvořil technologické podmínky pro vytvoření jednotného evropského nebe. Takže jedná se o PPP, tedy to veřejné soukromé partnerství, jasně stanovené harmonogramy a cíle splnění eh, cílů těch různých eh, výzkumných projektů, to nám umožní v nadcházejících 15 letech být efektivnější, co se týření řízení letového provozu, zároveň snížit emise, snížit hlučnost. To vše bude řízeno centrálně, aby se zajistila nezbytná koordinace, také koherentnost, co se týče investic, a to jak na palubě lodi, tak i na, v té oblasti pozemního řízení. A Alespoň určitá část eh, nástroje CEF by mohla být právě pro tuto oblast použita. Pro tu větší část budeme muset najít eh, jiné řešení financování. Máme, můžeme eventuálně využít také inovační způsoby financování, to by se mohlo týkat jak letišť, tak těch společností. Zase je to projekt v rámci PPP a doufám, že prostřednictvím toho se nám podaří dosáhnout těch stanovených cílů. Děkuji i za stručnost a nyní pan Danelis, ale i vás řečníky žádám, abyste byli struční. Spirosy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám co dodat, kromě toho, co ji řekl kolega Kančán. My naprosto souhlasím, Cezar až dosud fungoval velice dobře, vykonává výtečnou práci, takže neexistuje důvod, proč něco měnit. Jen chci říct si několik věcí, což ostatně vyjádříme prostřednictví nám předložených návrhů, pozměňovacích návrhů k té zprávě o jednotném nebi. Děkuji paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Já pohovořím méně naší koordinátorky a stínové zpravodajky paní Esmer, která dnes se nemohla dostavit na zasedání uh, jak jsme si již vyslechli pana Kančana, který podporuje návrh komise a nepředložil žádný pozměňovací návrh, naše paní Stinová zpravodajka s tím souhlasí a myslí si, že je to tak důležité, aby se opravdu pokročilo v tom našem projektu jednotného nebe. Myslí si, že co se týče těch funkčních bloků u jednotného nebe, tady to ještě nefunguje dobře, takže by bylo dobré mít řádné plánování, které by pomohlo těm různým zapojeným subjektům. Takže proto je důležité prodloužit existenci sesaru a umožnit nezbytné financování. Myslí si, že to prodloužení do roku 2020 a těch 6 milionů eur na financování, to je zásadní. Uh, a proto tedy obhájte návrh komise, to je naprosto zásadní. Děkuji paní Foster. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Děkuji, pane předsedo, i panu zpravodaji za ten pracovní dokument. Naprosto podporuji to, co on řekl. Myslím si, že máme opravdu omezený časový harmonogram. I dnešek je toho důkazem. Mám tu velice zajímavý článek nazvaný Cleaning the Air což vlastně bude do určité míry konkurence s, Cezarem a americké společnosti hledají dalších nějakých 35 letadel vybavených systémy, které budou součástí Next Gen. A my musíme tedy zajistit, aby vše řádně fungovalo v danou dobu. Je to opravdu uh, dobře načasováno a pan zpravodaj tedy za naši ECR má naprostou podporu. Děkuji, pan Balvin, za komisi. Já si myslím, že mohu pohořit velice stručně, poděkovat zpravodaj i vašemu výboru za podporu. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji. Lhouta pro předkládání pozměňovacích návrhů 28. listopadu. Hlasování ve výboru ten významný hlasovací den 17. prosince, takže lhůta pro návrhy 28. Děkuji vám a to je balíček na Jades 2, paní Wortmanko. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, momentálně se mluví o balíčku Najades kde jsou dva legislativní akty, tedy jednak revize stávající legislativy a potom komuniké na JADES, což je již druhé komuniké o e, akčním plánu na JADY. Jakožto balíček e, je toto velmi důležité. Musíme to podpořit a nadále rozvíjet. Je potřeba podporovat a rozvíjet inovativní, úspěšné a udržitelné eh, vnitřní plavební cesty a tento sektor, protože je velice důležitý pro naši logistickou síť v mnoha členských státech. Já jsem z Nizozemska a pro Nizozemsko to platí dvojnásob. Vítám rozhodnutí koordinátorů v tom, že se uspořádá slyšení o balíčku na jády na eh, začátku ledna Nicméně, co se týče postupu, zde bych ráda jednu věc na základě té první schůzky se stínovým zpravodají poznamenala. E, tyto dvě revize legislativy jsou do značné míry technické věci. Politický obsah je pak v tom akčním programu na Jády 2. Nicméně bohužel vzhledem k tomu, že nám v podstatě končí legislativní období, není možné připravit zprávu z vlastní iniciativy. Nicméně uspořádáme slyšení a bylo by e, dobré komisi na základě této řešení poskytnout určité politické vedení pro ten program na jahdy. Chtěli bychom proto navrhnout, abychom připravili usnesení výboru TRAN pro plénum tak abychom alespoň částečně politicky mohli pozvednout svůj hlas na základě toho slyšení. Jinak samozřejmě to slyšení nemá smysl, pokud na ně nemůžeme nijak navázat. Vzhledem k tomu, nebo takto vítám práci komise, ale bohužel je to v mnoha oblastech jenom o tom, kolik se napíše hezkých slov a nejde ani o to, co se udělá. Takže my jako parlament musíme dát politickou podporu komisi, aby tato mohla jednat a doufám, že prostřednictvím nějakého usnesení eh, se nám to podaří v souvislosti samozřejmě s těmito dvěma revizemi legislativních aktů. Co se týká těch dvou návrhů, ten první se týká změna, změny nařízení eh, ohledně kapacity loďstva. V rámci této legislativy byl zaveden rezervní fond na základě pravidla eh, staré za nové. Jsou to v podstatě peníze, které do tohoto fondu vložil samotný sektor. E, v legislativě se říká, že e, ho lze využít pouze pro, e, pro aplikaci pravidel na komunitární úrovni v případech vážných narušení trhu pro navýšení kapacity a za další pro podporu sociálních opatření a úpravu plavidel technickým programům co do nároku na bezpečnost za podmínky, že tato opatření mají eh, jednomyslnou podporu organizací, které jsou zastoupeny v tom svazu pro vnitřní plavební cesty. Tento fond existuje už eh, od roku 1999. Ačkoliv některé členské státy a ten sektor jako takový eh, se snaží najít eh, řádné možnosti, jak tyto peníze utrácet, zatím se jim to nedaří. A proto komise i já vítáme, respektive komise to navrhuje, já to vítám, rozšířit platnost tohoto fondu i na školení eh, posádek, i na inovaci plavidel a jejich úpravu podle technických programů, co se týče ochrany životního prostředí. To je totiž oblast, kde ty investice skutečně potřebujeme a bylo by výborné, kdybychom ten fond na to mohli využít. Nicméně všichni víme, že to je sektor, kde je mnoho malých a středních podniků a tato opatření jsou často velmi nákladná. Proto by nebylo vůbec špatné, kdybychom mohli využít nejen tento fond, ale kdybychom mohli dosáhnout pákového efektu i s jinými fondy EU, například s penězi EIB. Já bych ráda vyzvala Evropskou komisi, aby se zaměřila na tuto část tohoto programu a aby ten program se efektivnili. Ten druhý návrh, dvě minuty ještě, pane předsedo, děkuji. Já vím, že vám dochází čas, takže budu stručná. E, ten druhý návrh se týká technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby. To je oblast, kde eh, komise v minulosti vytvořila legislativu, ale pracuje zde i CCR, eh, Dunajská komise, UNCCE. A v podstatě ve všech těch tělesech jsou ti samí odborníci kolem stolu, pracují na legislativě a eh, velmi se snaží harmonizovat standardy. Nicméně v několika ohledech jsou zde významné rozdíly, což způsobuje nejasnosti a právní nejistotu. Komise proto nyní navrhuje na základě dohody, kterou mají se CCNR, aby se vytvořil společný výbor, kde by tito odborníci pracovali na shodných technických standardech jak pro EU, tak pro CCNR, tak aby se zajistila jasnost a jistota standardů a aplikace stejných standardů. To by byl skutečně velký krok vpřed je rozhodně dobře, že už to tentokrát zakládáme na spolupráci mezi CCNR a dalšími komisemi pro Dunaj a EU a tak dále. A je, je prima, že už vlastně e, každý z nich netahá za jiný konec lana. Je důležité tento přístup podpořit a to i v legislativě touto revizí. Pak je zde ještě jedna příloha, která se týká všech těch možných technických požadavků. Já jako zpravodajka upřímně řečeno tuto přílohu moc upravovat nechci. Myslím si, že bychom toto měli zadat těm expertním výborům a měly by to být oni, které navrhnou další úpravy na základě nejnovějších technologických poznatků a technologického vývoje. Parlament by se toho měl podle mě účastnit jenom aktiv přenesené pravomoci. E, musíme si také uvědomit, že e, řešíme také směrnici pro e, non-road mobile machinery, kde v podstatě hovoříme o nových druzích motorů a musíme zohlednit, jaké výsledky to bude mít, co to bude znamenat pro motory, které jsou již na trhu. To je také věc, kterou musíme řešit. To bylo z mé strany, myslím, víc než dost jako úvod k těmto dvěma velmi technickým eh, projektům, takže to je z mé strany vše. Děkuji mnohokrát a poprosím všechny o velmi krátké vystoupení. Nejprve pan Van Dalen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za tento návrh Evropské komisy. Musím říci, že mě trochu rozčarovala jedna záležitost. Co se týče technických požadavků, tak v podstatě mám pocit, že po 30 letech skončí kompetenční válka mezi Evropskou komisí a dvěma výbory. To je v pořádku, ale zdá se, že jsme potřebovali 30 let. Na to určitě došlo rychleji. Co se týče potenciálu, tak tady máme 35 milionů euro a máme pocit, že příslušné odvětví by to mělo brát pozitivně. Další důležitá věc je, aby tento fond byl co nejširší, aby měl větší možnosti. S tím, že ale zatím jsme vyžadovali také mezi sektorovou dohodu o dělbě těchto prostředků. A proto máme otázku, pokud bude nějaká většina sektoru, která třeba se rozhodne, že chce školení. Bude to stačit pro to, aby z této rezervy si využili potom prostředky na školení? Že přece se může stát, že ta rozhodnutí nebudou jednohlasná. Co se týče slyšení, tak jsem velice rád. Tam souhlasím s paní kolegyní Wortmann Kohl je potřeba o tom diskutovat i politicky. Já vím, že je to dosti technická záležitost. V té bílé knize se hodně hovořilo o vnitrozemské plavbě, ale teď prostě se musíme dostat ke konkrétním záležitostem. Děkuji mnohokrát. Jenom velice stručně. Velice stručně, protože už mám jenom 4 minuty a pořád ještě 3 řečníky. Kolegy. Děkuji, pane předsedo, kolegové a kolegyně. Eh, mohu být, myslím, stručný. Paní Wortmann Kohl eh, řekla už leco, My jsme se minulý týden poprvé setkali. V první řadě šlo o to, abychom harmonizovali ty technické specifikace této legislativy. V blízké době Eh, pak proběhne slyšení, kde o tom budeme hovořit ještě jednou. Pro nás, pro socialisty, je jasné, že tou cestou harmonizace jít musíme. To je velmi důležité. Musíme také na úvod říci, že eh, ty technické specifikace nesmějí ubírat na důležitosti těm případným politickým sdělením této věci, například jaká musí být splavná hloubka, nebo výška ponoru. Nicméně jsem přesvědčen, že to půjde dobře a že Evropská komise s námi bude spolupracovat a těším se na další debatu. Děkuji, Mr. Debaka. Děkuji, pan Debaka, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My se pokusíme být velice struční, hovořím za Gazinu, která tady dnes není. Skupina ALDE podporuje tyto návrhy. Domníváme se, že společné technické požadavky většinou zlepší právní jistotu. Také si myslíme, že je potřeba mírně upravit rezervní fond. Pokud se nenaplní podmínky k využívání tohoto fondu, tak je fond zbytečný. Také souhlasíme s tím, že vnitrozemská plavba má obrovský potenciál, který zatím nebyl využit. Hovořili jsme i o tom v souvislosti s nástrojem pro propojování Evropy. Jsme rádi, že se také může používat tento fond k zekologičtění plaveb, ke snižování emisí z lodí. A co se týče diskuse o alternativních palivech, tak toto je také krok správným směrem. Jak bylo řečeno, jedná se o dva velmi technické návrhy, ale v každém případě chceme podpořit iniciativu paní zpravodajky, zlepšit tento text a poskytnout v rámci našeho stanoviska širší pohled na otázku vnitrozemské platby. Děkuji, platby, pardon, děkuji, nyní má slovo komise, také poprosím o stručnost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, tentokrát velice stručně, protože Plně souhlasíme s vaší zpravodajkou. Děkujeme mnohokrát paní Wortmann Kohl za dokonalé zhrnutí té naší diskuse. Ano, jedná se o skromný návrh, ale není to návrh nevýznamný. Snažíme se zefektivnit používání dostupných financí. Vím, že se snažíte zjistit, jak lépe zajistit návazné financování k těmto fondům, třeba výzkumné financování, anebo financování v rámci nástroje k propojení Evropy. Také jsme chtěli navázat na to, co zde bylo řečeno o zjednodušování rozhodnutí. Ano, formální mechanismus si vyžaduje jednohlasnost, ale Konec konců tato rozhodnutí byla spíše koncensuální. Protože jakmile si zvolí nějaký projekt, tak je potom potřeba, aby se za něj postavil celý sektor. Protože přispívá svým dílem financí a organizacemi, které se toho účastní. Takže myslím si, že ani tak nejde o formální postup, že jde spíše o to, abychom sektoru dali více možností. Rádi bychom vám pomohli ve vaší snaze dosáhnout více tímto sdělením, především i vzhledem k problémům, kterým čelí toto odvětví. A když budeme diskutovat o tomto návrhu, tak možná využijeme právě slyšení a dalších příležitostí, abychom dosáhli tohoto cíle. Co se technických aspektů týče, tak otázka pana Ertuga, jestli tyto technické specifikace se budou týkat také ponoru, hloubky ponoru a velikosti těchto lodí, tak ne. Jsou to technické požadavky, které se týkají některých rysů, ale ne tohoto, protože toto je řešeno jinde. Děkuji. Děkuji. Nyní zde máme prezentace zprávy 17.12. s tím, že termín pro pozněvací návrhy je 15.1.2014, s tím, že ve výboru by se mělo hlasovat 22. A jak Korin říkala, mělo by také proběhnout v mezičase slyšení. Takže vám mnohokrát děkuji, děkuji, že jsme zvládli se eh, vrátit k původnímu časovému harmonogramu a nyní budu